Liebe Kolleginnen und Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajujeme zasedání našeho výboru. Už jsme poněkud se opozdili, nicméně máme celou řadu bodů na našem pořadu jednání, protože jsme na dnešek přenesli také celou řadu bodů ze čtvrtka. Ve čtvrtek totiž celá řada kolegů a kolegyň by jinak měli problém s tím, aby mohli hovořit o svých záležitostech nebo s nimi dále pracovat. V podkladech máte vše. K dispozici vidíte také, jaké jsou zde zastoupené jazyky. Rovněž jste si jistě všimli, že naše zasedání je přenášeno na internetu prostřednictvím web streamingu. pro většinu z přítomných to je jenom takové opakování, že 20. dubna komise přijala návrh rozpočtu a potom pan komisař Levandovský nám tento návrh prezentoval a veškeré podklady jste již obdrželi. Alespoň to předpokládám, že tomu tak je. Ano, je tomu tak. Později, až budeme projednávat rozpočet pro rok 2012, tak to v naší rozpravě zohledníme. Dále bych vám chtěla říci, že v Kobu News eh, se bylo už děleno, co budeme dnes projednávat. Případně něco bylo odloženo. Takže e, Původně jsme chtěli projednávat stanovisko pana Vace, ale to e, na dnešní zasedání vůbec nebude, takže s tím problém nebude. Paní Holmajer nemůže přijít mezi nás ani dnes, ani ve čtvrtek, proto téma politika v oblasti nemovitostí, eh, všechny ty tři záležitosti. Vypustíme z dnešního pořadu jednání, přesuneme na příští zasedání. A moje stanoviska, případně moje návrhy na vypracování stanovisek týkající se agentur ENISA a EMSA, EMSA ENISA má nyní nový právní základ a ta druhá agentura má rozšířené pravomoci. To je téma, které musíme projedat dnes. Proč? Já zde sice budu také ve čtvrtek, ale nemohu přesně říci, kdy budu povolána na konferenci předsedů jakožto předsedkyně výboru SURE a e, postupu prací v tomto výboru. Takže Eh, se to nedá přesně říci a proto tyto body projednáme již dnes. A já potom ve čtvrtek, až budu povolána na konferenci předsedů, tak eh, s dovolením odejdu. Jde tedy o to, abychom tato témata projednali dnes. Jak víte, tak lhuta po, pro podávání pozměňovacích návrhů je ještě dlouhá. Já mám ve svých podkladech eh, pořadí jednotlivých bodů. Takže to pořadí vypadá takto. Body 1, 2, 3, teď jsme právě probrali, potom 7, 6, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Takže eh, některé body předsuneme a začneme bodem číslo 7, Týká se uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a já prosím Barbaru Matera, aby nám uvedla do dané problematiky. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dnes bych vás chtěla informovat o nové žádosti pro vyčlenění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jedná se o belgický, belgickou společnost, o eh, belgické pracovníky, které pracují pro americkou nadnárodní společnost v oblasti automobilového průmyslu, konkrétně General Motors. Ekonomická krize měla neblahý vliv na tuto oblast, lidé přišli o práci a v důsledku toho žádají, a tady General Motors musel propustit eh, tisíce pracovníků, jednak eh, ve své nadnárodní společnosti a také eh, ve, své dodavatelské, ve svých dodavatelských firmách. Eh, belgická vláda tedy vypracovala program, který byl dokončen, připraven a žádá o využití prostředků z Evropského fondu Eh, pro globalizaci. Ta celková částka je více než 9 milionů euro, čili opět je to další žádost od nadnárodní společnosti. Chtěla bych připomenout kolegům, k čemu došlo minulý měsíc, kdy jsem předložila žádost od společnosti Unilever, což je další nadnárodní společnost a také bych připomněla, nebo chtěla připomenout kolegům, eh, pozměňovací návrhy, které byly předloženy socialisty, Hlasovali jsme o těchto návrzích, tehdy to hlasování dopadlo 320 pro a méně hlasů proti. Pokud se dobře pamatuje, tak eh, to vyvolalo velký otazník, protože všechny tyto pozměňovací návrhy vedly k tomu, že tyto prostředky by neměly být použity pro společnost Unilever, ale konkrétně poskytnuty pracovníkům, kteří byli propuštěni. Já jsem tedy připravila nový odstavec 6, který se týká společnosti General Motors. Ráda bych ho dnes představila. A tento návrh je následující. Otázka na národních společností a případů eh, restrukturalizace nebo přemístění těchto společností bylo řečeno na, v rámci EGF. Musí to být eh, řešeno v rámci nadcházející revize předpisů Evropského globalizačního fondu, aniž bychom eh, nijak neznemožnili přístup propuštěných pracovníků k těmto fondům. To tedy znamená, že kolegové nebyli úplně spokojeni, když jsme předložili tento odstavec. Já si myslím ale, že je méně škodlivý než pozměňovací návrhy, které byly předloženy socialisty. Chtěla bych říct několik osobních poznámek k tomuto tématu. V první řadě nesmíme zapomínat na to, že se nejedná o fond, který je určen pro nadnárodní společnosti. Je to fond určený pro pracovníky, pro jednotlivce. Těmto lidem eh, budou konkrétně tyto finanční prostředky uděleny. Pochopitelně je to spolufinancováno ze strany členských států. Členské státy musí provést audit, musí také zajistit, aby eh, všechna pravidla byla provedena podle evropské legislativy. Tyto nadnárodní společnosti, podle mého názoru, propouštějí pracovníky spíše z jedné společnosti než z jiné. A je to právě kvůli tomu, že mají pocit, že budou moci využít tohoto fondu. Další věc, co chci říci spolu s kolegy, pozměňovací návrhy, které byly předloženy socialisty k mé poslední zprávě, která se týkala Unileveru, tak takovéto pozměňovací návrhy pouze spožďují výplaty peněz, které jsou určeny těmto propuštěním pracovníkům. Já jsem tedy přesvědčena, že tento fond nemůže pomáhat nadnárodním podnikům, společnostem, ale právě těmto pracovníkům. Musíme zajistit pomoc těmto nezaměstnaným lidem. To chci jasně říci, protože si nemyslím, že pozměvací návrhy od socialistů jsou skutečně na místě. Chtěla bych vám také připomenout, jaké jsou termíny pro předkládání pozměňovacím návrhů k této nové zprávě, je to jednak 11. Eh, května, potom budeme hlasovat 23. nebo 24. května v našem eh, výboru a bude se to potom hlasovat eh, na plenárním zasedání v červnu. Děkuji, paní předsedkyně, doufám, že mé poznámky byly k věci. Děkuji. Každopádně německý překlad byl k dispozici, takže pro německou kabinu to nebylo příliš rychlé. Děkuji vám a já to mohu pouze opakovat. Nezávisle na to, jak zde budeme diskutovat, zda budeme diskutovat o smyslu Fondu pro globalizaci, či o tom, zda smysl má tedy či nemá, tak si musíme opravdu ujasnit, my zde nepodporujeme ty společnosti, ale podporujeme propuštěné pracovníky a pracovnice. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych položit otázku paní zpravodajkyni. Pochopitelně jsem pro, abychom mohli odblokovat nezbytné prostředky v rámci fondu určeného pro přizpůsobení se globalizaci společnosti General Motors, ale zajímalo by mě, pokud chceme odblokovat tyto finanční prostředky pro pracovníky tohoto podniku, tak paní Matera také připomněla socialistický Eh, pozměňovací návrh, který chce vysvětlit věci a chce také umožnit, aby tyto prostředky byly co možná nejrychleji eh, odeslány těmto pracujícím. Čili mě by zajímalo, zda se bavíme pouze o eh, přidělení těchto prostředků General Motors, anebo zda to je obecná diskuse, zda se bavíme o tom socialistickém pozměňovacím návrhu, kde bychom měli zjednodušit Eh, odeslání prostředků eh, těm určeným osobám. Čili zajímáme, zda je to konkrétní případ, zda je General Motors, anebo zda to myslíme obecněji. Barbaro, prosím. Ano, Hovořilo se o pozměňovacím návrhu, který předložila eh, frakce socialistů a demokratů a zde se požadovalo, abychom měli více přehledu, jasný přehled o tom, jakým způsobem potom komise vyplácí ty uvolněné finanční prostředky. Zejména eh, by měla být prověřena celá finanční situace, daňové úniky, také státní subvence, které již eh, nadnárodní společnosti obdržely. Takže tam jde eh, opravdu o to, aby v celé věci bylo více jasnosti, aby tam bylo více kontrol. Já jsem ji říkala, že předběžné kontroly již prováděny jsou a pak se existuje spolufinancování členskými státy ve výši 35 Členský stát samozřejmě eh, také má zájem na to vyplácet prostředky pouze v případě, že je to smysluplné. Pokud jsem to tedy správně pochopila, Barbara Matera říká, že její odstavec 6 přebírá eh, tento návrh eh, v poněkud oslabené, zmírněné formě. Dobrá. Nyní máte, Andreansen. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Bavili jsme se o schválení Evropského globalizačního fondu. Bavíme se o této otázce už nějakou dobu a já nejsem spokojená s tím, že nejsou zavedeny kontroly, že nemůžeme zajistit, že tyto fondy jsou skutečně použity k tomu, aby eh, zaměstnanci, kteří jsou propuštěni, se mohli rekvalifikovat a aby mohli pracovat pro nějaké další jiné podniky. Tento fond je určen k tomu, aby lidé byli rekvalifikováni v určitém sektoru průmyslu. A pokud automobilový průmysl postupně odumírá a mizí, tak co tito lidé budou dělat? Kde se budou kvalifikovat? Budou to odborníci pouze v dané oblasti, ale pochopitelně tady můžeme spochybnit možné využití tohoto fondu. Další věc, kterou chci říct, Říkáme, že společnost General Motors má problémy kvůli krizi. Ale neříkáme, že společnost General Motors má problémy v Belgii kvůli tomu, protože jsme otevřeli naše trhy azijským výrobcům a Evropský parlament schválil dohodu o vzájemném obchodu, volném obchodu, kdy jsme umožnili a usnadnili eh, obchod s azijskými společnostmi. Myslím si, že z hlediska tohoto fondu bychom měli opět zvážit, zda jej dobře a náležitě využíváme jaký je vůbec smysl tohoto fondu. Jistě toto vše je pravda, ale momentálně na tomto místě hovoříme o něčem zcela co se sem vůbec nehodí. My tady ne, nediskutujeme celkově o fondu pro přizpůsobení se globalizaci. My Diskutujeme o tom, zda to, co komise vyhodnotila pozitivně, tedy návrh Belgie, aby obdržela prostředky z globalizačního fondu, zda to, to má být schváleno. Komise řekla ano, veškeré podmínky byly splněny, veškeré podmínky, které musí být splněny v takovéto žádosti. A my, nejenom my samotní, ale rovněž my, eh, pomocí našeho stanoviska a rovněž výbor pro zaměstnanost eh, se svou zprávou, my musíme nyní eh, rozhodnout o tom, zda komise to viděla správným způsobem. Více udělat momentálně nemůžeme. My nyní zde nemůžeme diskutovat o obchodních smlouvách či dalších záležitostech. Nyní se hlásí o slovo ještě dva řečníci, já jim dám prostor a potom budeme muset tento bod uzavřít. Pokud chce někdo ještě předložit pozměňovací návrhy, může. Lhuta je do 11. května. Izabel, chtěla by se ještě vyjádřit? Ne? Takže Enrique. Velice stručně, paní předsedkyně aniž bych chtěl spochybňovat eh, vůbec existenci tohoto fondu a podporu pro rekvalifikaci propuštěných pracovníků, je jasné, že já podporuji tuto myšlenku, tak bych chtěl také zdůraznit, že oproti tomu, co eh, říká automobilový průmysl, že v podstatě nenajímá eh, nové pracovníky, že nevydělává tolik peněz, nevyrábí tolik aut, tak stále v Evropě funguje. A také chtěl bych říct, že General Motors získala ohromné částky jako určitou podporu 5,5 eh, eh, milionů, miliard dokonce. Eh, tak je důležité, abychom je, že tento průmysl platí v Evropě. To je také důležité. Já bych chtěla, aby tento sektor který vydělává velké peníze, aby měl možnost eh, také rekvalifikovat své pracovníky. Gut, vielen Dank. Ähm, wir wissen, äh, Děkuji. Víme tedy, o čem budeme muset hlasovat a máme zde návrh eh, paní Barbary Matery. Prosím, Barbaro, mohla byste uzavřít? Děkuji, paní předsedkyně. Krátce na závěr. Rozprava o tomto fondu, o tom, jak se používá, jak by se měl používat, je něco, co je zajímavé pro řadu kolegů. A proto bych chtěla poprosit pro podporu kolegyně předřetnice. Já bych eh, totiž chtěla připravit jakousi otázku komisi, která by šla v tom směru, abychom v další, příštím plénu, v posledních měsících to možné nebylo, ale na příštím plenární zasedání bychom měli mít diskuzi o tomto fondu. Já bych o to ráda požádala a poprosila bych o podporu kolegů v tomto smyslu. Děkuji. Děkuji, v pořádku. Nicméně dovolte mi všem připomenout, že relativně nedávno jsme tu měli zprávu z vlastního podnětu, za ní zodpovídal pan kolega Portáž a ta zpráva nebyla zrovna příliš extenzivní. Nicméně tento bod jsme tedy uzavřeli a přistoupíme k dalšímu bodu, pořadu jednání a to je bod, který určitě je velice významný. A to i přesto, že není kolektivně oblíbený. A musíme se zabývat finančním nařízením. Paní kolegyně Gresle vás uvede do dané problematiky. Eh, dovolte mi ale, abych nejprve informovala všechny kolegyně a kolegy, že jsme pozvali na naše zasedání také eh, poslankyně a poslance z kontrolního výboru, výboru pro rozpočtovou kontrolu, takže by zde byla možnost společné rozpravy a ve čtvrtek by se potom mohli koordinátoři ještě dohodnout na novém harmonogramu, lépe řečeno budou jej muset projednat a měli by říci, zda ten harmonogram, který byl navržen, je takto v pořádku nebo ne. Ale nyní nás uvede do dané problematiky Inge a bedlivě naslouchejte. Děkuji. Pokusím se být co nejstručnější. Byla jsem požádána, abych projednala nejzásadnější body. Dnes půjde o transfery a, a převody prostředků. A to proto, že celá řada pozměňovacích návrhů se toho týká. Zprávu máme nyní kompletně k dispozici v angličtině. Technická finalizace nebyla snadná, protože zde v parlamentu máme nový systém. Děkuji za to sekretariátu paní Malkovské, protože to nebylo vůbec snadné. Z technických důvodů z původně 100 pozměňovacích návrhů, jich nyní je 220. Dříve se mohl, byla možnost podávat jednotlivé odstavce i společně v pozměňovacím návrhu, nyní se to musí dělat separátně, takže z původních 100 pozměňovacích návrhů je jich nyní 220. Je mi to líto, ale je to takto eh, z technických důvodů. Prava je k dispozici v angličtině a pokud jsou tam nějaké nejasnosti, tak eh, prosím ozvěte se, jsem ráda za každého, kdo si tu zprávu přečte, protože se zde můžeme něco naučit. Převody to jsou hlavně staré články 23 a 24 finančního nařízení. V roce 2000 při projednávání rozpočtu 2011 byla dohodnuta přechodná opatření, která měla do finančního nařízení integrovat Lisabonskou smlouvu. Proto hlavní změny to přechodné dohody se týkaly toho vypuštění povinných a nepovinných prostředků. Komise mezi tím vypracovala změny, změny finančního nařízení a navrhuje nám e, věci týkající se nepovinných prostředků. Takže to, co mělo dříve platit pro ty povinné prostředky, má nyní platit i pro ty nepovinné. Například převod ve vlastní režii na straně komise 100 milionů eur pladeb bez toho, aby to s námi konzultovali, je, myslím, krok, který zachází příliš daleko a také zkrácení lhůty z 6 týdnů na 3 týdny zachází příliš daleko. Komise zde podává návrhy, které jí dávají velkou svobodu a oslabují naše práva. Proto pozměňovací návrhy 22 až 33 jsou zaměřené na to, aby se obnovil ten původní stav týkající se nepovinných prostředků. Eh, kolega ze sekretariátu zde k tomuto tématu také eh, vypracoval notu, takže já vám ji ráda dám k dispozici, pokud máte zájem. Také se upozorňuje na to, že když se lhůta zkrátí z 6 na 3 týdny, že to povede k problémům. Domnívám se, že zde je celá řada argumentů pro naši stranu, tak abychom nepřijali tyto návrhy komise. Takže pozměňovací návrhy 22 až 33 eh, usilují o zachování eh, původního právního stavu. Pak se dostáváme eh, k otázce subvencí. To je velice důležité téma. Hovořili jsme s celou eh, řadou aktérů i z řad nevládních, zpráva Cavalio z výboru ITRE, to bylo téma, k ním se eh, konala celá řada jednání, také na radě. A sdělení komise 24. ledna 2011 jsme rovněž zohlednili v našich pozměňovacích návrzích, takže naše pozměňovací návrhy se týkají textů komise, které se vztahují i na jiná nařízení a jsou části také výsledkem eh, diskusí s neziskovými organizacemi. Přejeme si urychlení a zjednodušení dotačních postupů. Chceme eh, zjednodušit eh, překryvy v takzvaných pokynech, ve finančních nařízeních a dalších dokumentech že finanční nařízení, prováděcí e, pravidla a pokyny. A potom jsou ještě další sektorální nařízení a další dokumenty. De facto zde e, figurují různé právní texty, je jich šest. A my jsme se snažili vyjasnit finanční nařízení tak, aby tyto dokumenty nebyly navzájem rozporuplné, aby se tyto rozpory odstranily. A za třetí jsme se věnovali aplikaci článku 290, to jsou takzvané aktiv přenesené působnosti, týká se to integrace eh, věcí z prováděcích předpisů do finančního nařízení. Netýká se to mikromanagementu, ale je to pouhá realizace Lisabonské smlouvy. Komise sama také právě navrhla, které části eh, mají být do finančního nařízení integrovány. Příslušné sdělení komise jsme zaslali pracovní skupině a má, eh, lze ji najít také na příslušné webové stránce. Zde se nic nezastírá, jde prostě o integraci E, záležitostí, které se v průběhu času změnily také na základě impulzu ze strany komise. Dovolte mi schrnout naše pozměňovací návrhy. Jsou zde velice nízké dotace do výše 5000 eur a potom dotace do 50 000 eur a je to tedy definované částkou. A Stanovili jsme, že čím nižší je dotace, tím nižší má být i administrativní zátěž. Administrativní zátěž jde až do přijetí žádosti. To je pozměňovací návrh 135, který definuje velmi malé a malé příspěvky. 136 a 138 to jsou paušální eh, částky a e, paušální financování. Navrhujeme, že když jsou takové částky už jednou stanovené, už by se neměly ex post přepočítávat. Zde odkazuje na účetní dvůr. Víme, že to je věc, která může být ještě docela problematická, ale není možné to řešit jinak než jasným stanovením částky. Potom non-profit rule, pozměňovací návrh 138. Tam máme velmi nízké dotace do 5000 eur a ty jsme z tohoto pravidla vyňali. Tím pádem odpadá výrazná administrativní zátěž. Takže eh, ti, kdo čerpají tyto prostředky, už nemusí prokazovat, eh, že skutečně tyto náklady měli také jsme tam provedli další úpravu. Potom pozměňovací návrh 142 způsobila náklady. Takže tam jde o náklady, které jsou předem definované. Dříve tato ustanovení byla velice rozporuplná. E, my jsme převzali části prováděcího nařízení, prováděcích pravidel. Týká se to daně z přidané hodnoty a také takzvané operativní granty pro neziskové organizace, že zvýšíme o 10%, pokud jsou 250 tisíc a e, nad tuto částku to bude 7%. Takže u těch malých dotací jsme zvýšili možnost čerpat na administrativní zátěž. Pozměňovací návrh 143, ten se týká spolufinancování. Tam jsme se dohodli, že do 5000 eur je lze odmítnout pouze, když bude zvláštní zdůvodnění. 146 škrtá degresivní přístup. Zatím je to tak, že ty dotace se v čase snižují. To je pravidlo, které se často neplní, způsobuje celou řadu problémů a toto pravidlo téměř nikdo zatím nepoužil, takže si myslím, že je snadné ho jen tak vypustit. Potom 148, to je pozměňovací návrh, něhož komise není nadšená, ale my ano. A sice že eh, ten postup podávání žádosti musí být uzavřen do 6 měsíců. Potom pozměňovací návrh 152 týkající se ručení. Eh, jde o to, aby nebyly žádány principiálně, ale pouze na základě analýzy rizik. A také žádáme, aby ty nízké částky do 5000 eur aby u nich nebylo vyžadováno žádné ručení. To by pomohlo celé řadě neziskových organizací v zemích třetího světa. Pozměňovací návrh 158, doba lhuta pro uchovávání dokumentů, navrhujeme 3 až 10 let podle výše dotací. I zde asi ještě budeme mít drobný konflikt s účetním dvorem. Když se podíváme na účetní závěrky a na to, v jakých časových obdobích se pohybujeme, že vlastně teď jsme teprve vyučtovali věci z 90. let, tak se domnívám, že takové ustanovení by mohlo také urychlit celou řadu postupů. 159 až 161 zřizují se takzvané clearingové výbory mezi generálními ředitelství ve stejných oblastech. Jde o to zajistit jednotnou interpretaci pravidel. A e, fungují také e, jako rozhraní, zodpovídají dotazy a provádějí zpětnou kontrolu. Dále je to pozměňovací návrh týkající se elektronického podávání žádostí a e-governmentu. Potom také otázka harmonogramu. Z důvodu technických jsme naplánovali, že bychom měli společné hlasování ve výborech v červenci a potom bychom mohli hlasovat v plénu v září na prvním zářivém zasedání. To je tedy harmonogram, jak jsme ji vypracovali nyní. Jistě je spousta atraktivnějších témat, ale ráda bych upozornila na to, že to, co nespracujeme nyní, se k nám jistě za pět let zase vrátí. Proto si přeji, abychom měli odvahu, abychom určité věci, které změnit musíme, abychom je skutečně změnili a abychom si také udrželi tu možnost vůbec věci měnit. Protože se všímám, jak se vždy dohadujeme s radou o platbách a potom Eh, bychom velké části dali k dispozici, eh, aby se o nich rozhodovalo bez nás. Eh, proto jsem zde učinila určité návrhy, aby tomu tak nebylo. Pokud mi ještě zde někdy udělíte slovo, tak bych ráda hovořila o projektech PPP a finančních nástrojích. Děkuji. Děkuji. Takže zatím tolik. Domnívám se, že když nám zde budeš přednášet a my ti budeme naslouchat, tak eh, se nám celá řada věcí vyjasní, takže si nedovedu představit, že bychom ti už slovo nedali. Myslím to zcela obecně. Nyní se hlasí o slovo dva kolegové kolegyně, Maria Cavalio, pan Odi, pan Manka, Manka a pak ještě Jenská. Dobře, tak. Prosím. Thank you very much, Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, chtěla bych poděkovat naší paní zpravodajkyni za velice dobrou práci. Paní Gressler spolupracovala velice otevřeně, také se zástupci výboru ITRE. Připravili jsme zprávu, abychom zjednodušili postup především v oblasti financování programů v oblasti vědy a výzkumu. Máme sedm doporučení a identifikovali jsme doporučení, která vyžadují změny finančního nařízení. Ta zásadní doporučení, která vyžadují změnu, skutečně požadují změny ve finančním nařízení. Je to tedy velice důležitý krok ke zjednodušení a je zcela zásadní, abychom tento krok skutečně učinili a vytvořili dobrý základ. Takže širší přijetí účetních postupů, to je věc, co požadují univerzity, malé střední podniky, dále je to mechanismus záznamů, dále požadavek v případě předfinancování a různých poplatků, dále používání paušálů. Také musíme snížit ex post audity a možnost oprav. A také je důležité, abychom zrychlili jednotlivé postupy. Celý cyklus musí být zrychlen. Je to velice důležité pro zainteresované strany, Eh, hlavně když žádají o prostředky na evropské úrovni. Opět eh, ještě jednou děkuji paní eh, zpravodajkyni, že úzce spolupracovala se zástupci výboru ITRE, byla otevřená vůči našim návrhům a chápe potřeby vědců, malých a středních podniků, což je zohledněno a bude se zohledněno v konečných změnách finančních nařízení. Děkuji a nyní má slovo pan Odí. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat za pozvání do vašeho výboru, protože probíráte otázku změn. Máme tři takové návrhy, jak bychom chtěli postupovat dále. Možná by bylo dobré, aby evropský rozpočet také měl určitou část investic. Do této chvíle jsme měli ty paušály jednotlivých investicí, nicméně v Evropské unii dochází k dalšímu vývoji a provádíme investiční um, aktivity, které jsou čím dál tím větší a bylo by dobré, abychom i z účetního hlediska zaznamenali takovéto transakce, například eh, projekt Galileo nebo ITER se to stále jistě vyžadují. Bylo by tedy dobré vytvořit eh, další Eh, hlavu, která se bude zabývat pouze investicemi. Dále návrh komise, které se týkají eh, netolerovaných eh, rizik. To je velice důležité vůči našim daňovým poplatníkům. Musíme umět vysvětlit, jak to, že připím, přijímáme určitou úroveň rizika, na čem je to založeno. Čili je dobré, abychom vedli diskusi o tom, jak jsme dospěli k tomuto k eh, té rizikové úrovni. Další věc je rozpočtová kontrola a také absolutorium, kterou dávají členové Kokobu. Například eh, Evropský parlament hlasoval o absolutoriu z roku, rok 2009, což mi přijde velice dlouhá doba. Když se podíváme na složité struktury, když se podíváme, že účetní uzávěrky musí být uzavřeny během tří měsíců, tak eh, to trvá velice dlouho a v podstatě my v květnu jsme hlasovali o z roku 2009, čili během tří měsíců má dojít k účetní uzávěrce a například účetní dvůr by měl eh, dělat určité revize, prověrky celý rok neustále ne tedy pouze 36. A je důležité, aby Evropský parlament prováděl svoji účetní kontrolu a je důležité, abychom hlasovali vždy k 31.12. následného roku. Je také důležité, abychom v rámci této reformy dostatečně hovořili o kontrole podvodu. Chtěl bych vám říci, že situace se zlepšila, hlavně co se týče boje proti chybovosti. Máme čím dál tím méně chyb, ale jsem také přesvědčena o tom, že máme čím dál tím více podvodů. Jsou tady určité hypotézy, že čím více budeme kontrolovat chyby, tak budeme také odhalovat podvody. V podstatě musíme zavést takové techniky, pomocí které bychom mohli bojovat proti podvodům a nejen proti chybovosti. Čili je důležité, abychom měli určitý odstavec, který bude říkat, jak bojujeme proti podvodům, abychom měli tedy nejen lepší chybovost, ale abychom měli také nulové podvody v celé Unii. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo Vladimír Maňka. Děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla rovněž poděkovat paní zpravodajce za práci, která je opravdu velice náročná na prá- za práci na tomto dokumentu a chtěl bych se zde vyjádřit o jednom pozměňovacím návrhu týká se politiky nebovitostí. Je to návrh, který se článku 9 komise zrušení a přenešení vyhrazených sum. Tento návrh požaduje, aby se finanční prostředky na budovy mohly přenášet i do dalšího roku. Takovýto návrh není v podstatě v linii s naším názorem, který se týká strategie budov a ani není ve shodě s názorem komise. Takže bych rád položil několik otázek. Nevím, zda eh, Autorem návrhu je zpravodajka pro budovy paní Holmajer. Možná ano, možná, že mi tyto otázky zodpoví pak ona. Chtěl jsem se zeptat na toto. Jaké jsou argumenty? Proč žádá zpravodaj takovouto možnost? A dále, proč žádá autor návrhu o, o takovouto výjimku právě v oblasti politiky budov a ne v dalších politikách? A dále, jaký bude celkový dopad? Ono se to netýká pouze budov Evropského parlamentu, ale politiky budov veškerých institucí. A dále, poslední otázka. Rád bych se dozvěděl, zda důvodem tohoto návrhu jsou nějaké konkrétní budovy. Děkuji. A nyní Jens Gaja. Prosím, máte slovo. Mám dotaz, který se týká převodu prostředků. Myslím, že se shodneme na tom, milá Inge, že návrhy komise zacházejí poněkud daleko. Příliš daleko. Na druhou stranu, systém jakým způsobem se nyní zachází s převody prostředků, tento systém samozřejmě pravděpodobně je možné optimalizovat. V naší skupině se hovoří ne o tom, abychom se vrátili k původní právní situaci, ale k tomu, že, bychom měli, že bychom měli mít jakési rozdělení postupu do tří oblastí. A totiž Mělo by, to, mělo by se to orientovat na výši jednotlivých rozpočtových položek. A zde bych se chtěla zeptat zástupce za komisi, zda máme k dispozici nějaká čísla, nějaká čísla, která pocházejí z konkrétní zkušeností, jak je průměrně vysoký, jaká je průměrná výše převodu finančních prostředků. O jaké sumě tedy hovoříme, když hovoříme o převodu finančních prostředků v rámci jednoho rozpočtového roku? V našich diskuzích vycházíme z toho, že existují velice malé převody prostředků, kde by v podstatě žádný problém existovat neměl problém v tom smyslu dovolit takovýto přenos v rámci paušálního postupu. Samozřejmě by to bylo pouze do určité malé výše a za předpokladu, že bude informován výbor pro rozpočet. Dále je důležité, abychom si vyhradili právo stanovisko pro převody prostředků, tedy aby náš výbor mohl hodnoť sám se rozhodnout, zda chce diskutovat o převodu prostředků či ne. Pokud by se rozhodl o tom, že diskutovat nej, nechce, tak by vlastně tento převod platil za schválený. A pak zde by zde měla existovat třetí skupina převodů, ta by měla být pod milionem euro. A zde by měla být povinnost toho, aby se k tomu výbor pro rozpočet vyjádřil. Toto by mohl být takový kompromis mezi návrhy komise, které zachází velice daleko, a mezi našemi názory jak jsme si je zde představili, které jdou v tom smyslu, abychom se spíše drželi těch již starých používaných postupů. Ale dobře víme, že tyto postupy ve velmi mnoha případech byly velice trvaly velice dlouho a proto si myslím, že je to věc, o které bychom měli diskutovat. Předsedkyně? Nyní má slovo Láslo Šurián. hogy eh, a beruházásoknak egy külön... Děkuji. Co se týče investic, tak už jsme slyšeli z výboru pro rozpočtovou kontrolu, že je proto potřeba separátní rozpočtová položka. My už jsme tento problém konzultovala. Když jde o to pro nějaký program ještě najít v ročním rozpočtu financování, tak eh, to bude těžké, když tam v rozpočtu vlastně vlastní položku nemají projekty, jako je například projekt Galileo nebo projekt ITER. A druhá otázka. Bude mít rada v budoucnu možnost stanovit určitou paušální sumu? I když jsme zde možná zašli už příliš daleko v naší zprávě týkající se víceletého finančního plánování a finančního rámce, ale je to přece jenom otázka, k níž bychom se mohli vrátit, protože pokud Evropská unie má takovou dlouhodobou politiku budov, tak bychom měli zajistit vysokou transparentnost. Na rozdíl od současného postupu, že potřebné peníze jednou vezmeme tam a po druhé je vezmeme onde, nebo se prostě pusíme někde získat, kde to půjde a také ty převody prostředků by potom byly snažší. Dovolte mi také poblahopřát zpravodajům, protože práci, kterou zde odvedli, to byla velice důležitá práce, velice náročná práce, jenom pomalu zjišťujeme, oč vlastně běží. Děkuji a nyní Jan Mulder. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych také poděkovat paní zpravodajce Vede si výborně na toto téma. Já jsem proběhl pozměvacími návrhy a vím, že tento text, jeho kvalita se výrazně zvýšila. Tento výbor nežádá o příliš mnoho podrobností. Například, když se podívám na pozměvací návrh 48, tak tady chceme mít eh, přehled o všech delegacích, všech zaměstnancích, jak externích, tak interních, kteří jsou najímáni. Ale já se přiznám, že mě je úplně jedno, zda nějaký je řidič v Nairobi pro delegaci je místní nebo je to někdo, koho si přivezeme. To je otázka spíše rozpočtu, kolik lidí vůbec je eh, přijato k danému projektu nebo na danou misi. Takže neměli bychom příliš mnoho také měnit eh, chybovost. Měli bychom přijmout míru, míru, míru chybovosti eh, na úrovni 2% a myslím si, že bychom to takto měli ponechat. Eh, další bod, který je pro mě důležitý a který je dobře řešen, jsou ta národní prohlášení. Myslím si, že když jsme v situaci, kdy 80 těchto otázek je řešena národními členskými státy, tak to je v podstatě politická odpovědnost, která byla dohodnuta během posledních eh, vyjednávání, meziinstitucionálních eh, vyjednávání a neměli bychom to měnit, protože pokud by eh, chtěla rada se odklonit od této dohody, tak by to nebylo dobré. Jeden bod, a nejsem si jestli se tomu skutečně stále tak je, máme rozpočet, který vždy platil od 1. ledna k 31. Eh, prosinci. Byla jedna výjimka, ta se týkala zemědělství do 15. 10. a od 15. 10. Eh, byl uplatňován nový rozpočet. Já nevím, jestli to stále takto platí, ale pokud ano, tak by bylo dobré to asi harmonizovat se zbytkem rozpočtu, protože Myslím, že jsme měli nedostatek hlavně v 80. letech, takže to byl důvod, proč to takto vzniklo, ale nevím, zda bychom v tom měli pokračovat. Další věc, otázka závazků. Možná ani ne tak implementace, ale také bychom měli hovořit o záviscích. Máme teď 200 miliard a to mě přijde příliš vysoké, zda bychom měli mít možná přísnější pravidla, abychom do nekonečna měli závazky, které z toho či onoho důvodu nemohou být skutečně naplněny tak, jak mají. Z hlediska časových termínů především. Děkuji. Děkuji, Jane, a nyní Helga. Děkuji, Juto. Já bych chtěla také opravdu poděkovat Inge Gressle za obrovský kus práce, který odvedla a za návrhy na vylepšení naší práce. Chtěla bych se soustředit na jednu věc, eh, a to z mého pohledu členky výboru pro kulturu, týká se to tedy o finančního nařízení. Myslím si, že návrhy, se kterými přišla paní Gresle, jsou velice správné a také velice správně argumentovala v tom smyslu, že je to otázka přijatelnosti. Týká se to zejména malých projektů v oblasti kultury, životního prostředí a hlavně malých nevládních organizací, které nemají k dispozici tolik kapitálu. A ty již po celá eh, léta se snaží nás ovlivnit v tom smyslu, abychom opravdu postupovali tím způsobem, čím menší suma, je vydána, tím menší má být i administrativní zátěž a vůbec ta celá administrativní práce, která je s tím spojená. Proto jsem velice ráda, že se to zde objevilo, protože existuje celá řada malých organizací, které by s námi rády spolupracovaly. A zde je důležité, abychom s nimi opravdu mohli lehkým způsobem navazovat kontakt, protože my jsme je v minulých letech spíše odrazovali naším způsobem, jakými jsme zacházeli s finančním nařízením. Takže ještě jednou za to velice děkuji, protože z mého pohledu je to opravdu, opravdu velice důležité. A není k tomu, k té přijatelné míře chybovosti, k tomu přijatelnému riziku. Já si myslím, že ten přístup vůbec není špatný, je i mezinárodně vyzkoušený. A z mého pohledu chci říci, protože samozřejmě jisté pochyby tam jsou, tak bych chtěla říci, že bych byla velice ráda, kdybychom dostali ještě nějaké informace od komise, abychom se dozvěděli, jaké pozitivní a jaké negativní zkušenosti s tímto existují. Já si myslím, že je to dobrá věc a pokud to bude správným způsobem kontrolováno, tak je to eh, samozřejmě správné, abychom tam měli určitou malou mm, přijatelnou míru chybovosti. Já si myslím, že by to byl dobrý nástroj, ale ještě jsme se nerozhodli, potřebujeme dodatečné informace. Jens Geier poukázal na to, že jsme se také ještě přesně nerozhodli, co se týče negativní rezervy a těch eh, opravných rozpočtů. I v těchto dvou záležitostech bychom rádi ještě prohloubili naši diskuzi, abychom si opravdu mohli vytvořit správný názor. Děkuji, paní předsedkyně. Tím jsme vyčerpali náš seznam řečníků. Pan generální ředitel vidí, že mu byly položeny určité otázky a proto by bylo možná dobré, kdyby se k tomu vyjádřil. A potom bude mít na závěr slovo ještě jednou Inge. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvod bych chtěl poděkovat paní Gresle za prezentaci. Chtěl bych také poděkovat za dobrou spolupráci, úzkou spolupráci v rámci celého postupu. Ale to neznamená, že jsme se na všem dohodli. Pochopitelně poukazuje na několik eh, významných prvků. Několik obecných poznámek, několik konkrétních. Eh, obecně slyšíme, eh, že všichni požadujete zjednodušení. Komise sdílí tento cíl zjednodušení a doufáme, že náš návrh bude přivítán právě v tomto smyslu. Co mě možná znepokojuje, že tady několik návrhů, pozměňovacích návrhů, které naopak neusilují o větší zjednodušení, ale naopak eh, to bude kvůli němu díky němu mnohem složitější. Chtěl bych říci, že pochopitelně respektuji ten pokus eh, Evropského parlamentu, že tedy chce vynakládat kontrolní funkci, ale účinnost, účinnost je také důležitá a musí být zajištěna tak, aby každá instituce byla skutečně odpovědná a byla posuzována podle jasného kádru řízení a dozoru. Pokud budeme mít rigidní určitý kádr v komisi, tak to neznamená, že to bude všechno jednodušší. Naopak tady budou náklady spojené na administrativní pracovníky, na naši zprávu a řízení a také vzniknou náklady, které nebudou přínosné pro eh, vývoj v oblasti správních nákladů. Čili tady vzniká určité zmatení pojmů mezi tím, co je cílem, co je tedy cílem zjednodušení a na druhé straně je tady otázka kontroly, dozoru, což je někdy zúrazňováno především ze strany Evropského parlamentu. Co se týče převodu, máme návrh, který si klade za cíl snížení byrokracie. A tento návrh nepřichází z ničeho nic. Není to eh, návrh, který by přišel slova z čistého nebe. V podstatě černé na bílém chceme jasně definovat to, co děláme už od roku 2009. Čili to není nic nového. Věříme, že jsme všichni spokojeni s tím, jakým způsobem jsme zavedli tzv. přechodné prvky, které byly zavedeny Lisabonskou smlouvou. Proč bychom se měli vrátit o krok zpět? Máme postupy, které dobře fungují, čili to je první věc, kterou bych chtěl zdůraznit. Zároveň bych chtěl poděkovat paní Gressler, že přijala možnost těch 15 E, v případě některých transferů. E, myslíme si ovšem, že to není dostačující. Na druhou stranu se nacházíme v situaci, například e, koncem roku, protože někdy musíme velice naléhavě zajistit převody. Máme tady určité termíny, které musíme nově definovat a paní zpravodajkyně má takový návrh, který nám naopak zkomplikuje život a neumožní nám, abychom před koncem roku vydali určité prostředky. Dále, co se týče dotací, tak eh, je tady celá řada dobrých prvků, eh, které velice vítáme, ale chtěl bych také říci, že některé pozměňovací návrhy vyvolávají určité obavy. Významným způsobem bychom eh, zvýšili objem práce jednak na straně komise, ale také příjemců, což by opět šlo proti celkovému zjednodušení. A zde bych chtěl poukázat velice rychle na otázku interní komise, takzvaného clearingu. Tady máme šest měsíců na to, abychom poskytli dotace. To znamená, to je termín, kdy eh, uzavřeme výběrové řízení a kdy tedy zavedeme potřebné postupy. Co se týče DPH, tak eh, je tady povinná způsobilost v případě určitých nákladů a také ten žadatel musí poskytnout určitou dokumentaci. Tady se uvádí 10 let oproti 5 letům. 10 let je ohromná zátěž pro příjemce, i pro instituce. Každý z nás, kdo platí faktury za elektřinu, vodu, tak si je většinou nechává pouze pět let, ne deset let, protože to zabírá místo ve skříni, tak si představte, co by to znamenalo, kdyby nějaká zpráva, kdyby příjemce musel naplňovat toto pravidlo, tak eh, by musel určité dokumenty ponechávat a skladovat eh, deset eh, let. A asi eh, nevím, jestli by se mu to vždy podařilo. Čili v této fázi bych eh, chtěl upozornit především eh, na otázku o zjednodušení, především mě zaujalo, co říkal pan Gajer. Možná bilaterálně mohu poskytnout určité statistické údaje, které se týkají těch eh, převodů, které také požadoval. Zatím děkuji. Já, vielen Děkuji vám. A nyní na závěr Inge. Děkuji. Pane generální řediteli, kdyby tomu bylo tak, jak říkáte, tak byste museli vlastně mohutně protestovat a nemohli byste přivítat ani jeden řádek z naší zprávy. Já vím, že příjemci musí nyní uchovávat své podklady 18 až 20 let, takže to, co my zde navrhujeme, je významné zkrácení. Máme příjemce ze sociálního fondu, kteří musí skladovat dokumenty týkající se malých částek 18 let, takže eh, promiňte, ale mě to dost zlobí. Vy zde ne- neříkáte pravdivé věci. Ono to možná platí pro část převodu prostředků. Dovolte mi, abych upozornila na to, že otázka, kolik zjednodušení přinese návrh komise, je věc, kterou můžeme projednat při našem příštím setkání v pátek. Dovoluji si upozornit na to, že to, co navrhuje komise, neřeší žádné problémy fondů. Řeší to problém komise. Převádí věci na někoho jiného, než je komise. Ano, to je přístup komise ale když se někde snažím říct si, zde by se toho měla výrazněji komise ujmout, tak eh, vy řeknete, no ale to není zjednodušení. Já váš názor samozřejmě chápu. Naše pozměňovací návrhy se snaží o to, aby komise byla více ve hře při výdajích peněz Evropské unie. Je eh, nedobré, aby komise fungovala pouze jako jakýsi dozorčí orgán, který bude mít jenom takový obecný dozor a pošle lidem dopis, když něco udělají špatně, aniž by jasně řekla, jak to mají dělat dobře. Takže já bych chtěla upozornit na to, že prezentace postojů, jak jste zde uvedl, není správná. Náš návrh zní implementovat Lisabon a pouze Lisabon. Chceme e, zavést zjednodušení v eh, oblasti problémů, které jsme v jednotlivých fondech v posledních šesti letech eh, identifikovali a snažíme se zjednodušit a sjednotit pravidla. Když se podívám, jak rozporuplně pracuje komise a někdy je i vědomě generuje, tak si myslím, že je důležité někdy říct si, toto ještě můžete udělat a toto už ne. Máme prostě zkušenost s tím, že jednotlivé legislativní akce si navzájem odporují a pokud to nevyřešíme, tak budeme mít problémy i v budoucnu, to si musíme přiznat. Proto chci upozornit nebo informovat o tom, co náš návrh chce a co nechce. Komise mezi tím předloží a předkládá i nové nástroje a my se je snažíme zohlednit a také jde o to udržet si kontrolovatelnost, například v oblasti vědy a výzkumu. Tam už nikdo nemá přehled o, o všech možných kombinacích a možnostech, které tam nyní panují. Takže když e, zakážeme budoucí modely s tím, že řekneme, zachováme ty stávající a v budoucnu by měly vypadat tak a tak, abychom to vůbec zvládli, minulých pěti letech bylo založeno tolik různých modelů a musíme se povrchně věcmi zabývat, protože už o nich ztrácíme přehled a nedokážeme ho ani získat, tak si myslím, že eh, přílišné bohatství modelů by pro nás bylo nevýhodné. Dovolte mi také zareagovat na to, o čem hovořili kolegové. Přijatelné riziko chyby. Zde jsme s komisí společně změnili ten původní návrh, učinili jsme z toho nástroj pro absolutorium, takže už tam není přijatelné riziko chyby, ale spíše poskytnutí dodatečných informací pro absolutorium, takže si myslím, že to je dobrá věc, kterou jsme vypracovali spolu s komisí a s účetním dvorem. My jsme zde všem udělali také celou řadu kopírování, takový ten postup copy-paste, nejenom proto, že by to byla mouda v Německu, ale máme s tím prostě dobré zkušenosti. Nechceme znovu objevovat Ameriku, ale využívat v minulosti to, co je dobré. Kolega má samozřejmě pravdu, když hovoří o tom, že eh, ten harmonogram je velice dlouhý. My jsme se snažili to zkrátit u těch absolutorií, ale bohužel získali jsme pouze jeden měsíc. Takže my nyní navrhujeme sedm změňovacích návrhů na zkrácení, ale na základě postupu můžeme získat jenom jeden měsíc, leda, že bychom přistupovali k problematice velice radikálně, ale k tomu se nechci nechat strhnout. Kolega Maňka, eh, ráda bych to projednala s kolegyní Holmajer, protože všechna témata týkající se budov pocházejí zde od ní. Jde o to, že by se Evropská unie v budoucnu také mohla zadlužovat souvislosti s budovami. To je ta základní myšlenka, která zatím stojí. To znamená, že v budoucnu bychom nepoužívali momentální systémy financování, které jsou velice drahé, ale že bychom v budoucnu měli možnost se zadlužovat. To bude samozřejmě komplikované jednání s radou. Jen si, co se týče převodu prostředků, ano, to se žádá kompromis a my to jistě v pátek projednáme s komisí já se potom vrátím posílená z eh, zákupové války. A domnívám se, že to, co zde bylo navrženo, zachází skutečně příliš daleko. Pan kolega Milder. Eh, to, co on kritizuje v pozměňovacím návrhu 48, to není pozměňovací návrh, to reaguje na to, co jsme s radou dojednali v oblasti Evropské služby pro vnější činnost a řekli jsme, že už do toho zasahovat nebudeme a tak to tam zůstane. Je to už stará věc, která je založená na kompromisu také s kolegou Galtieri. Eh, jde o to, co se odehrává v delegacích, o čem bychom měli být informováni a co máme vědět. Potom je tam návrh týkající se konsolidovaného přehledu zaměstnanců. My eh, vlastně nevíme, kolik lidí máme jako EU na výplatní pásce. A máme 45 tisíc úředníků, asi 8 až 10 tisíc eh, lidí se statutem Contract Agents. Kde? ale v systému zdravotních pojištění je 66 tisíc lidí. Myslím si, že není dobré, aby eh, rozpočtový výbor nevěděl, kolik lidí vlastně e uplatí. Eh, u té délky obchodního roku a strukturálních fondů, tam to bude končit dokonce v červnu, takže tam bude e, změna. Ne, není to změna týkající se účetního roku, ale je to změna toho účtovacího období. E, paní Triple, já navrhuji vypustit negativní rezervu a také počet pozměňovacích dopisů. Domnívám se, že bude dobré, když se budeme navzájem nutit eh, k disciplíně. My jsme uvedli, které pozměňovací dopisy budeme potřebovat. A potom je zde možnost ještě napsat jeden nebo dva, ale to už by mělo stačit. Myslím si, že disciplína pro je určitě všem zúčastněným. Děkuji. Děkuji vám, říká paní předsedkyně. Doufám. Pak tedy budu doufat, že v pátek bude možné se shodnout na nějakých kompromisech, ale že se chceš přiučit zrovna v Palermu, to ti příliš mnoho nevěřím. To tady krátký komentář k tomuto bodu ještě a chci říct si, že jsme na tento bod spotřebovali tolik času, že jsem vůbec nepočítala s tím, že tolik času budeme potřebovat. A nyní se již dostavili hosté, eh, kteří přicházejí v rámci bodu ve kterém se chtěme věnovat studii. A proto bych nyní navrhovala, a zpravodaj s tím již souhlasí, že Reimerberg přijde na řadu až po té studii. Tedy, že o těch veškerých záležitostech, o kterých s námi chce hovořit Reimer, budeme hovořit teprve po naší debatě o studii. Myslím si, že je velice nutné, abychom zde o studii, kterou jsme si zadali, podrobně hovořili. Je to studie, která prošla normálním, zcela běžným výběrovým řízením. Externí odborníci eh, se tedy zapojili do tohoto výběrového řízení. Někteří z nich ho vyhráli, Bohužel musím říci, že v předběžné fázi došlo k určitým nepříjemnostem, nespokojenostem a my budeme nyní postupovat tímto způsobem. Dva kolegové, dva místo předsedové, Jean-Luc Dehan a Ivaj Lokalfin, kteří byli odpovědní za tuto studii, nám nyní poskytnou krátký úvod, protože pro tuto studii máme jenom jednu hodinu, více ne. Oni nám tedy poskytnou krátký úvod, potom představí studii a její výsledky univerzity äh, Lícu a potom budou hovořit ti, kteří se již přihlásili na seznam řečníků, totiž předseda Evropské investiční banky Filip Majštad, zástupce Evropské banky pro obnovu a rozvoj Jan Fischer a ředitel Equinu, pan Tomas. Tito všichni jmenovaní obdrží slovo a potom zahájíme naši všeobecnou rozpravu a jako vždy mám pocit, že to nyní bude Ivajlo Kalfin, který potom uzavře. Nyní tě tedy, Ivajlo, prosím, poskytni nám krátký úvod do problematiky. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Nápad provést tuto studii v podstatě vycházel z toho, že jsme měli nejrůznější diskuse v Evropském parlamentu. Zaměřovali jsme se na neschody. Jednak na jedné straně politické závazky Evropské unie a také na nezbytnost plně zavést veškeré opatření Lisabonské smlouvy, dále energetickou strategii, strategii 2020, potom projekty jako je Galileo a tak dále. To byla jedna věc. A na druhé straně jsme měli požadavky na snížený rozpočet, nedostatečné závazky v evropském rozpočtu, abychom vůbec mohli tyto politické cíle naplňovat. Tato diskuse je ještě posílena národními diskusemi, a to jednak ze strany nových i starých členských států, což je zohledněno nejen v našich diskusích o evropském rozpočtu, ale také se bavíme o národních závazcích, které mají naplňovat evropské cíle. Odpovědi, které jsme probírali už mnohokrát, ano, stále o nich hovoříme. Hovoříme o nedostatku finančních prostředků, abychom mohli naplňovat naše politické závazky. Tak tyto diskuse se velice často pojí s tím, že bychom možná měli zvýšit vlastní prostředky v evropském rozpočtu a měli bychom také lépe využít evropských fondů. A měli bychom také rozšířit možnost jednotlivých zdrojů. Co se týče lepšího využití evropských fondů, Hovoříme často o spolufinancování ze strany národních veřejných rozpočtů. To je možnost také zajistit fondy mezi soukromým a veřejným sektorem, vytvářet takováto partnerství, ale vzniká možnost také spolupracovat s mezinárodními finančními institucemi. Především s Evropskou investiční bankou, což je evropská instituce, Evropská banka pro rozvoj a rekonstrukci. To byl přesně cíl této studie, abychom z kritického hlediska stimulovali novou diskusi o veškerých možnostech, jak zvýšit účast, jak vytvořit jednotlivé nástroje a zapojit lépe a více Evropskou investiční banku a EBRD. To jsou otázky, které se budou objevovat v různých kontextech, budeme mít stále propracovanější postupy, jednak návrhy ze strany samotných bank. Nedávno v Evropském parlamentu jsme měli možnost vyslechnout si prezentaci pana předsedy Mainšata, což je jeden z projektů, o kterém hovořil, jak využít evropský rozpočet a jak doplnit tento projekt jinými finančními prostředky. Také jsme v Evropském parlamentu hovořili o tom, že bychom měli stimulovat další podobné diskuse a měli bychom mít možnost přijmout rozhodnutí. Tato zpráva byla zadána transparentním postupem. Vybrali jsme odborníky, kteří budou za chvíli hovořit o svých výsledcích. Tato Zpráva obsahuje jejich subjektivní názory na danou problematiku, na dané téma této studie a zde v Evropském parlamentu musíme využít tuto studii jako jeden ze zdrojů myšlenek, nápadů, informací, a když se o těchto otázkách spolu bavíme. Čili chtěl bych poděkovat všem kolegům z Evropského parlamentu, kteří se zapojili do vytvoření rámce pro tuto studii. Chtěl bych poděkovat samotným autorům studie a především bych chtěl poděkovat zástupcům Evropské investiční banky a EBRD za to, že se zapojili do našich diskusí a že spolu s námi se snaží hledat odpovědi k našim otázkám. Paní předsedkyně, nechci pokračovat dál, to je, myslím, takové všeobecné uvedení této studie, všeobecný rámec a rád bych předal slovo nyní samotným autorům a dále také našim ostatním hostům. Ano? Děkuji. Takže nyní chci vyzvat pana Robinsona a jeho kolegu, aby tuto studii prezentovali. Ano, slyšíte mě? Děkuji mnohokrát. V první řadě bych chtěl poděkovat za příležitost. Já se nejdřív omlouvám, že jsem si stoupl, já jako přednášející musím stát, je to pro mě problém, když mám sedět a mluvit. Co bych chtěl udělat během své prezentace? Chtěl bych stručně proběhnout výsledky naší studie, Máme také hodně času na vaše dotazy a příspěvky, což je dobře. Spolu se svým kolegou, panem Bejnem, budeme prezentovat naši studii. Nejdříve budeme hovořit o tom, co jsme kdy udělali, kdo jsme, ale především se zaměřím na závěry a doporučení. Velice stručně budeme řešit otázku kontextu, co myslíme pod pojmem spolufinancování, také jaké jsou hlavní otázky, které jsme řešili v rámci studie. Dále chci hovořit o metodologii, kterou jsme použili, abychom získali naše výsledky. A na závěr se chci konkrétně zaměřit na závěry a doporučení, ke kterým jsme dospěli. Jenom stručně pracuji na univerzitě v Lícu. Deset let pracuji na katedře veřejné zprávy, také se zabývám poradenstvím spolupracuji s Evropskou unii a také se zajímám především o Evropskou investiční banku. Tam provádím svůj výzkum a jsem rád, že celá řada akademiků se zabývá touto otázkou a také se zabývám otázkou evropského rozpočtu a politiky výdajů, což jsou tedy klíčové aktivity mé akademické práce. Teď bych předal slovo kolegovi Bejnovi, aby se také měl možnost představit. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jmenuji se Robert Bain, jsem nezávislý poradce, specializace na eh, finance v oblasti infrastruktur. Co se týče této studie, eh, pracoval jsem jako poradce pro EIB a e RVD. Spolu se svým kolegou působím eh, na, jako hostující profesor na univerzitě v Lícu, působil jsem také v ratingové společnosti Standard Poor's a 15 let působím jako poradce v oblasti dopravy a stavebního inženýrství. Takže předtím, než se dostaneme k otázkám výzkumu, tak jak požadoval Evropský parlament, jsme se zaměřili na určité definice. Když se bavíme o spolufinancování, tak to Eh, uvádíme v našem kontextu takzvaných eh, propojení mezi granty a půjčkami. To znamená, že máme evropský rozpočet eh, granty, které mohou být doplněny ještě dalšími půjčkami od EIB a EBRD. Také bych měl hovořit o míře spolufinancování. V tuto chvíli je to dost malé procento, je to méně než 1% celého rozpočtu. Je takto alokováno. Čili budeme řešit, jak by se to mohlo vyvíjet v budoucnosti v důsledku našeho výzkumu. Nicméně celá řada jiných studií se dívala na spolufinancování a propojení mezi půjčkami a granty, tak my vidíme velký potenciál Evropské unie v tom, že bude patřičně využívat tento finanční nástroj. Máte díky němu možnost spolupracovat eh, s finančními prostředníky a ostatními finančními institucemi, abyste mohli eh, lépe využít eh, evropské finanční prostředky umožňujete přístup k půjčkám, možná v případě projektů, které skutečně stojí za to, nicméně nejsou dostatečně komerční pro různé investory. Budu hovořit o skutečných příležitostech, jak naplňovat evropské politiky a evropské cíle prostřednictvím takovýchto nástrojů. Velice stručně budu hovořit o několika otázkách, které jsme se snažili řešit. Je to jednak otázka rozpočtové odpovědnosti. Otázka zněla, pokud spolupracujeme s EIB a EBRD, zda zde vzniká určitá odpovědnost, pokud například tyto banky budou ztrátové, budou půjčovat příliš nebo budou v nesnázích. Dále je to otázka externího mandátu těchto dvou bank a dále Eh, jsme se zabývali otázkou poskytování, to jistě znáte velice dobře, čili otázka určité ochrany, jestli díky tomu budeme mít dostatečnou ochranu evropského rozpočtu, tak jak eh, byl vytvořen. A poslední věc, otázka garancí, které jsou poskytnuty Evropskou unii. Je to otázka rozpočtu a zpravování rozpočtu po případě rozšířeného užívání rozpočtu, eh, kdy musíte naplňovat také určitou rozpočtovou kázeň. V tomto kontextu eh, rozlišuji mezi přímými půjčkami, což jsou půjčky mezi státy, a nepřímými půjčkami, kde Evropská unie eh, zaručuje půjčky EIB třetím zemím. Také jsme byli požádáni, abychom se podívali na otázky, které jsou spíše politického rázu, Myslím si, že je důležité zdůraznit, že tyto otázky byly skutečně velice pertinentní, protože je tady celá řada věcí, které ještě nebyl, nebyly řešeny Evropským parlamentem nebo ostatními institucemi, které jsou aktivní v této oblasti. Ta první otázka je otázka rozpočtové kontroly. Co jsme chtěli hned od začátku zdůraznit, chtěli jsme rozlišit mezi tím, co eh, vytváří formální mechanismy, institucionální strukturu oproti neformálním aktivitám, ale určitým postupům, které prakticky fungují. Čili na jedné straně hovoříme o tom, co se uvádí ve smlouvách, ale co se na druhé straně provádí v praxi, čili řešili jsme tento fenomén. Další velice důležitá otázka v současném klimatu je do jaké míry tyto nástroje budou pomáhat naplňovat evropské strategické cíle a možná je rozumné položit otázku, do jaké míry spolupráce s bankami, eh, která poskytuje půjčky, potom věřitele, může pomoci k tomu, abychom naplňovali tyto evropské cíle. Čili nás zajímaly ty nutlivé hypotézy. Dále zpráva a transparentnost. Opět eh, to je další odlišná věc. Tady v případě zprávy máme na mysli především vztah mezi institucemi. Zda je otevřený, přístupný, zda tady není problém způsobený přílišnou složitostí, což může být eh, velká výzva pro Evropský parlament v daném kontextu. A pochopitelně je také zapotřebí abychom eh, spolupracovali s komerčními partnery. A tato spolupráce musí být důvěrná. To jde proti tomu pomu transparentnost. Čili tyto věci řeší takové trvalé problémy v oblasti finančních eh, činností nás konkrétně zajímalo, jakým způsobem ty implikace spolufinancování mohou vést k lepší viditelnosti Evropské unie, jak to může prospět našim občanům, příjemcům a také zda to je pouze složitější pro Evropský parlament, pokud chce pochopit způsob, jak je evropský rozpočet jednak financován, ale také jak jsou dělány výdaje. Používali jsme tři klasické metody. Jednak eh, jsme dělali akademický výzkum, pak eh, jsme prováděli různá interview přímo v terénu a pak jsme využili také analytických zkušeností. Využili jsme možnosti setkat se s více než 50 lidmi, eh, kteří pracují v EIB, EBRD, v Evropské komisi a také v Evropském účetním dvoru. Chtěl bych zdůraznit, že bylo velice užitečné, abychom získali podporu právě od takto zdatných odborníků. Dále jsme se snažili provést takzvanou triangulaci. Eh, uvidíte, že jsme přišli k řadě kontroverzních závěrů, čili jsme se snažili vysvětlit tyto sporné prvky a pokud si přešete naši zprávu, tak eh, jsme chtěli spojit naši akademickou zkušenost eh, i s tím, co se děje v praxi a jak to tady vlastně funguje. Co se týče samotné struktury této zprávy, jak asi očekáváte, je rozdělena do kapitol. Po úvodní kapitole jsou eh, tam kapitoly o EIB a EBRD, je tam řada podobností. Nehovoříme ani tak o spolufinancování v rámci Evropské unie, ale zaměřujeme se především na otázky, které byly položeny. Kapitola 4 se dívá na rozpočtové záruky, potom otázku rozšířeného mandátu, a také půjček poskytovaných členským státům. Na závěr máme závěr a doporučení, a což eh, následuje potom ještě s eh, celkem rozsáhlým eh, dodatkem, kdy se snažíme provádět audit stávajících nástrojů a já si myslím, že to je asi poprvé, co se všechny tyto dokumenty řeší v rámci jednoho dokumentu. Je tady celá řada faktů a ta doufám budou velice užitečná. Teď předám slovo kolegovi, aby se dostal k závěrům a doporučením. Co chci udělat? Nebudu se snažit eh, během pěti deseti minut eh, shrnout tuto zprávu, ale chci zdůraznit ty důležité body. První nejdůležitější závěr je, že evropský rozpočet, eh, co se týče spolufinancování, nevytváří žádná skutečná rizika, tak jak je nyní vytvořeno spolufinancování. Rozpočet funguje tak, že tady přidělujeme částky k různým spolufinancovaným nástrojům a v podstatě se to dělá v případech, kdy ty náklady jdou nad rámec možností evropského rozpočtu. Dále je to otázka externího mandátu a tzv. garančního fondu pro externí činnost. V tomto kontextu opět jsme došli k pozitivním závěrům. Asi víte, že byla provedena taková celková studie v roce 2010, která řešila kvantitativní analýzu eh, v případě rizikových modelů. A účetní dvůr také vypracoval zprávu a velice kladně reagoval na to, jakým způsobem je zpravován tento garanční fond. Čili nám přijde, že to je skutečně vhodný nástroj, který dobře chrání rozpočet a má také dostatečné rezervy. Víte, že tady je cílový, cílová částka těch 9%. Jenom bych chtěl stručně popsat, co ukazuje tento graf. To žluté e, jsou garantované půjčky, to znamená půjčky, které jsou zajištěny tímto garančním fondem. To jsou vertikální osy na levé straně, například v roce 2009 koncem roku 2009 to bylo více než 16 miliard euro, což bylo zajištěno tímto fondem a vertikální přístup, to je na té pravé straně, upozorňuje eh, na samotná aktiva fondu. A já se omlouvám, je tam malá chyba, protože na pravé straně by to mělo být v miliardách. Eh, koncem roku 2009 to bylo 1,3 miliardy. Když se podíváte na tato čísla dohromady, tak tady máme určitou míru poskytování eh, nebo vytvoření rezerv, což je pod 9%, a také jsme dostali určité rezervy do, z rozpočtu do tohoto fondu, což bylo 140 milionů euro, abychom se právě dopracovali k této procentní úrovni. Co se týče garančního fondu, tak nyní bych se chtěl zaměřit na půjčky, které jsou poskytovány členským státům, eh, což je jednak Evropský fond nebo mechanismus stability. Místo toho, abychom měli samotný vyčleněný fond, tak ta ochrana je zajištěna rozpočtem prostřednictvím takzvané marže. Tady vidíte jenom do jaké míry máte k dispozici určitou ochranu, eh, co se týče této rozpočtové marže. Tato metoda rozpočtové ochrany neznamená žádnou skutečnou hrozbu pro evropský rozpočet, ani tak, eh, stejně tak poskytování půjček které jsou poskytovány prostřednictvím tohoto nástroje. Když se podíváte na rok 2011, tak eh, vlastní zdroje a strop vlastních zdrojů bylo 2,6%, což bylo 152 miliard. Když se podíváme na letošní rozpočet, to má být 126,5 miliard a tím vzniká skutečná marže více než 25 miliard, jako určitá rezerva. A co tato rezerva má řešit v případě eh, závazků, které nejsou pokryty. Tady se podíváme na rok 2011. Tato čísla jsou neustále aktualizována ze strany komise. Jsou tady dány prognózy, co se týče splatných eh, částek, takže vidíte eh, rozvahu. V podstatě ta čísla jsou teď trošku jiná, protože my jsme to připravili v únoru, ale ten princip aktualizace je stejný. Máme vyvážené platby, máme eh, evropský eh, nástroj finanční stability a také eh, platby v oblasti pomoci, také jaderné bezpečnosti. Když se podíváte na celkovou částku, tak je to 5,8 miliard. A v podstatě ta marže, která vzniká, ta určitá rezerva, je více než 25 Eh, miliard a k tomu máme ještě dodatečnou marži více než 19 miliard. Tím tedy by měl být Evropský parlament celkem uspokojen, protože tady máme velkou rezervu, která je zajištěna díky tomuto finančnímu mechanismu. Děkuji a na závěr několik bodů, které se týkají spíše politických eh, dopadů. Závěry této studie, teď bych chtěl zdůraznit, co říkal Rob, tato studie je více než 127 stránek, čili těžko můžeme vysvětlit všechny podrobnosti, ale obecně jsme došli k závěru, že jsou zavedeny velice robustní mechanismy, které zajišťují kontrolu. To vytváří také komise Evropská unie je skutečně centrálně zapojena z formálního hlediska do celého procesu, ale když se podíváme na tu neformální stránku věci, tak tady máme pozitivní i negativní věci. Co je kladné, tak tyto ehm, půjčky nemusí být eh, splaceny, nicméně tady dobrá kázeň. Je důležité, aby všechny nástroje byly náležitě kontrolovány, Nicméně působíme v prostředí, kde podle našeho soudu je to čím dál tím eh, složitější, protože máte finanční prostředníky a tito prostředníci mají svůj vlastní potenciální zájem a potom máte ještě další meziinstitucionální kontrolu, kterou musíte eh, formálně nebo neformálně doplnit. Čili flexibilita je velice důležitá. Flexibilita eh, se zohledňuje v celé řadě bodů, Jednak, ehm, protože pokud bychom měli flexibilitu, tak by byl dohled ještě složitější. Máme pocit, že je tady skutečně zapotřebí, abychom měli mnohem větší průzkum, abychom zjistili, co se děje skutečně v terénu. Ehm, vědci řeší jeden, dva nástroje, vidí to akademicky, ale nevidí, co se děje v praxi, takže to by měla být velká priorita především pro váš výbor. Strategické cíle je důležité zdůraznit, že spolufinancování má přinést různé výhody v Evropské unii a je to také v souladu se strategickými cíly. Ty výsledky jsou skutečně vynikající. Nemáme žádný problém s definicí těchto nástrojů. Oblast eh, výzkumu a vývoje si vede velice dobře, dále partnerství SIP eh, a konkurenceschopnost eh, také mají velké výhody z těchto nástrojů. To znamená, že evropské banky mají zájem dosáhnout dobrých výsledků. Možná na co se musíme podívat kriticky a existují určité obavy, že některé ty nástroje se překrývají. Opět eh, tady vidíme překrývání mezi Sipem a Jeremym. Tady dochází k překryvům a další hodnotící studie i naše studie došly k těmto závěrům. Další věc, a to je možná ještě problematičtější, je otázka, zda tyto nástroje jsou náležitě uplatňovány v nových členských státech, například SIP, Jeremy SIP je určen pro malé střední podniky v nových zemích. Co se týče strategických cílů, tak eh, musíte pracovat s různými bankami a tady mohou být rozdíly. Pokusili jsme se proskoumat nebo zjistit, zda je výhodné spolupracovat s EIB nebo EBRD. je důležité, abychom nezdůrazňovali příliš rozdíly mezi těmito dvěma bankami. Obě banky chtějí aktivně spolupracovat s Evropskou unii, je tady velká touha z jejich strany spolupráci. Také na to upozornila komise, když hovořila o úloze těchto dvou bank, které se vzájemně doplňují, a měli bychom zjistit, jak nejlépe spolupracovat s těmito bankami. To je zcela určitě pro vás velice důležité a v naší studii to rozvádíme dál. Dále jsme kombinovali nejrůznější případové studie, dále obecnou diskusi a zjistili jsme nejrůznější věci, na které máme velké pozitivní výsledky, co se týče otázky rozšíření na západním Balkáně, dále snaha zapojit více eh, nové členské státy pomocí Jasperu a další věc je, do jaké míry finanční krize ovlivnila otázku absorpce v nových členských státech. A Jasper poukázal na to, že dobré projekty můžeme realizovat, ale existují tady velké problémy absorpce především strukturálních fondů. Problém je především v tom, že finanční krize možná negativně ovlivnila fungování těchto fondů, ale je zapotřebí to ještě zkoumat. Některá další otázka je, zda nové členské státy mají dostatečně rozvinuté trhy, kde je uplatňováno spolufinancování. A opět i tato problematika eh, zaznívá celkem výrazně v našich závěrech. Dále transparentnost, to je otázka, co je podle našeho eh, úsudku velice eh, složitá. Je důležité, aby byla ponechána důvěrnost v případě spolupráce s bankami, nicméně Evropský parlament chce mít jasný přehled, jak a kde jsou Eh, peníze investovány, čili někdy ta transparentnost je určitým problémem. Dále je to otázka účetního odboru, eh, který provedl zprávu letos o SMECu a také o finančním inženýrství, ale říkáme si, zda není zapotřebí, aby účetní dvůr sehrál ještě důležitější, významnější úlohu, aby řešil více otázku transparentnosti v oblasti spolufinancování obecná potřeba kritického hodnocení. A kritické hodnocení neznamená jenom kritizovat a pranířovat, ale spíše kriticky zvažovat postupy, uplatňovat kritické uvažování. Některé ty nástroje jsou velice úspěšné, ale myslím, že by mohly být ještě úspěšnější, pokud bychom uplatnili kritické uvažování. Další věc je viditelnost. Je tady nízká viditelnost v rámci Evropské unie, co se týče evropských výdajů. Vím, že je to velice frustrující. Spolufinancování je velká výzva, která může být velice akutní, a to z jednoduchého důvodu. Nástroje sami o sobě, když spolupracujete s finančními prostředníky, tak Eh, to často vypadá, že příjemci od Evropské unie nedostávají vůbec nic. Nechci hovořit o míře rozdílu, ale spíše o té materiální pomoci. A to je stejný závěr také, který vyplynul ze zprávy SIP a dalších zpráv. Upozorňujeme na to, že existují problémy s komunikací. Myslím, že asi praktický první krok by byl, kdyby Evropská unie řešila lépe interinstitucionální problémy. Když jsme hovořili s jednotlivými respondenty, tak eh, hovořili o problémech, když eh, eh, jednají s jednotlivými institucemi. A není to otázka jenom spolufinancování, ale je to i otázka další spolupráce. Naše závěry došly k tomu, že to byl velice velký úkol, závěry byly nesmírně zajímavé a já bych navrhl, abyste se podívali jednak na finanční výhody které nejsou příliš finančně rizikové, ale mají silné politické implikace, které jsou důležité z hlediska viditelnosti, transparentnosti a kontroly. A jsem rád, že díky vám se nám podařilo předložit vám výsledky, které nyní musíte pořešit vy sami. To je vše, děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji vám. Velice vám děkuji Eh, ti, kdo nesledovali vznik této studie od začátku, to jistě považuji za velice zajímavou prezentaci, bylo to velmi přínosné. A když žádáte viditelnost, transparentnost a kontrolu, tak to je velmi důležitá věc. Co se týče právě té viditelnosti, tam se právě snažíme ji na nejrůznějších místech zvýšit. Ale často zde potom narazíme na neochotu komise táhnout s námi za jeden provaz. Když jde například o to, abychom zavedli taková opatření, která zvýší viditel, viditelnost nebo by ji mohli zviditelnit. Jednotná strategie by nám zde skutečně pomohla, ale to my už zde říkáme minimálně 10 let. Nyní mají slovo naši hosté a potom udělím slovo kolegům a kolegyním z parlamentu. Pan předseda Majštat. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nechci eh, komentovat zprávu, která byla předložena. Máme celou řadu poznámek, ale Eh, chtěl bych říci, že nemůžu přijmout, eh, že veškeré komentáře nejsou podložené v podstatě. Pokud eh, vaše, váš výbor chce, tak jsme ochotni se účastnit skutečné diskuse, která bude rozporuplná a chceme dát jasné důkazy, konkrétní příklady, abychom mohli odůvodnit náš komentář. Ale máme dnes málo času, tak bych se rád soustředil na ústřední otázku. Otázka zní, zda je v zájmu Evropské unie, aby povzbudila tu kombinaci propojení evropských eh, fondů a zdrojů Evropské investiční banky. Přijde mi, že v tomto spojení, v této kombinaci Eh, můžeme v podstatě strojnásobit eh, určitou páku jednak z politického hlediska, technického hlediska a finančního hlediska. Co se týče té politické páky, tak kromě toho, že když jedná EIB, eh, e tak je to jménem Evropské unie, tak v zemích kde zasahujeme, tak se automaticky říká, Evropská unie podporuje ty a ty investice. Ale další aspekt vizitelnosti je v tom, že Evropská investiční banka je jedinou finanční institucí, která eh, právně podporuje politiku Evropské unie a aplikuje veškeré uh, předpisy a pravidla Evropské unie. To mě tedy přijde monopol povinností eh, Evropské investiční banky. Stalo se to několikrát. Projekt, který jsme například připravili spolu eh, s kolegy eh, z EBRD, e tak jsme spolu s touto bankou spolufinancovali více než 100 různých projektů. Eh, což bylo více než 14 miliard euro. Ehm, máme tedy vynikající zkušenosti spolupráce s bankou EBRD, ale často mi přijde, že projekty, které spolu připravíme, tak je nemůžeme spolu zafinancovat, protože komise nám sdělí, ne, ne, ne, to není možné, to jde proti evropské politice. Například se to stalo v případě financování eh, jednoho letiště v Rusku, kdy Evropská komise nám řekla, ne, nemůžete to zafinancovat, protože eh, řešíme eh, problém s Ruskem v oblasti eh, letectví, čili z toho důvodu potom nezafinancovala daný projekt. Je to sice normální, nicméně jsme finanční instituce, které musí respektovat eh, veškerá pravidla, veškeré předpisy Evropské unie. Jsme tedy finanční instituce ve všech jednotlivých eh, operacích. Tyto operace musí tedy být schváleny jinak ze strany eh, daného eh, státu, ale také ze strany Evropské komise, která provádí mm, konzultaci mezi službami Evropské komise a komise potom může dojít k závěru, že třeba generální ředitelství hospodářské soutěže nebo výzkumu nebo životního prostředí v podstatě může namítnout něco proti danému projektu a potom je projekt zastaven. Čili jsme skutečně ve výjimečné eh, pozici, protože musíme takto naplňovat evropská pravidla a jsme podřízeni rozhodnutí Evropského parlamentu a Evropské rady. Zároveň jsme také kontrolováni účetním dvorem podle článku 800, eh, 280 7 a také nás kontroluje Evropský ombudsman a další evropské instituce. To znamená tedy, že tady existuje politická páka a my fungujeme jako určitý nástroj, který podporuje evropské politiky. Dále technická oblast, ten technický vliv. V podstatě tady máme jednak eh, zkušenosti ze strany komise a eh, zkušenosti v naší bance. Komise Eh, dá určitý názor, stanovisko, který se týká sektorových aspektů, makroekonomických, politických aspektů v dané zemi, kde má být eh, tato investice realizováno a my uděláme takovou technickou analýzu daného projektu. Mohu vám dát celou řadu příkladů, možná ve třech oblastech, protože v závěrech zprávy se uvádí, že EBRD je výhodnější, například v oblasti eh, energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů, tak v tomto sektoru, nebo v těchto sektorech máme také určité zkušenosti, tedy banka EIB je velice uznávaným odborníkem a naše technické služby jsou povolány, aby poskytly své stanovisko. Eh, týká se to našeho externího mandátu. Nedávno například v Turecku jsme zafinancovali ehm, větrnou elektrárnu 550 MW a eh, spolu s EBRD jsme se dohodli, že ty technické služby naší banky, tedy EIB, připraví tento projekt. Čili v tomto duchu vzniklo memorandum vzájemného porozumění. To bylo takto podepsáno mezi našimi dvěma institucemi, čili já i můj kolega jsme uzavřeli dohodu v následujícím duchu. To znamená, že pokaždé, když něco spolufinancujeme, tak eh, určíme instituci, která bude analyzovat daný projekt eh, a potom to budeme společně spolufinancovat. Eh, je přece naprosto rozumné, abychom racionalizovali naše služby. Pokud chcete, tak vám mohu dát celou řadu příkladů v celé řadě domén, kdy Evropská investiční banka má svoji expertizu, která je uznávená a která doplňuje eh, technické znalosti a odborné expertizy EBRD. A na závěr eh, další páka, a to je finanční páka. Myšlenka je taková, že eh, Evropská unie se svým rozpočtem může podpořit ohromný objem investic. Takto tato páka funguje. Abych vám dal konkrétní příklad, například eh, nástroj pro sdílení rizik v oblasti výzkumu. Eh, například koncem loňského roku jsme použili 300 eh, 90 milionů euro, 760 milionů z toho bylo z EIB a spolu dohromady jsme mohli poskytnout půjčky v oblasti vědy a výzkumu eh, ve výši přes 6 miliard a díky tomu jsme mohli zainvestovat také soukromý sektor eh, v oblasti ve výši 16 milion. Čili když se podíváme na tu eh, částku, tak eh, to je finanční páka, kde můžeme jaksi navýšit ty eh, finanční prostředky evropské a zainvestovat tyto projekty. Evropská investiční banka nemá monopol k evropskému rozpočtu. EIB je asi finanční instituce, která je v nejlepší pozici, aby získávala i jiné evropské zdroje, jak tedy soukromé, tak e, veřejné. Minulý týden jsem byl v Paříži a e, místní ředitel mi řekl, e, pro nás je snažší v rámci společné iniciativy přijmout něco od EIB, než teda bychom financovali jiný projekt v jiné zemi. Je to iniciativa Margarit, která je zafinancována EIB, kde máme také finanční účast Itálie, Francie, Polska. Proč? Protože každou tu jednotlivou instituci je snaží zapojit se do společného financování, protože je to pod záštitou evropských institucí a je to takto dlouhodobě zafinancováno. Čili zcela otevřeně to je nástroj, který může zlepšit eh, účinek evropského rozpočtu. Pochopitelně tady musí být dobrá kontrola. Říkal to pan Kalfin, se na to určitě vzpomene. Z naší strany, tedy EIB, jsme připraveni vstoupit eh, do určité dohody Eh, dohody vzájemného porozumění s Evropským parlamentem, aby Evropský parlament mohl nadále sehrávat svoji úlohu kontrola efektivního využití eh, rozpočtových prostředků. Možná eh, si říkáte, že jsou tady ještě další skryté zdroje. Otázka zní například, jaké jsou náklady spojené se zprávou. Komise A EIB se zapoje tedy do zprávy eh, řízení fondu. Dávám zajímavé číslo. V letech 2007 až 2010 spolu s komisí EIB měla 62 eh, milionů evropského rozpočtu a 14 milionů bylo získáno od eh, členských států, co se týče strukturálních fondů v oblasti Jeremy a Jessica. Takže 62 milionů ze strany komise během stejného období 2007 až 2010. Celková částka rozpočtu eh, byla navýšena o 4 miliony na výše 68 milionů. Takže to procento komise je mnohem nižší než eh, úroková míra, která by byla uplatněna jinými finančními institucemi. A je důležité, že některé ty finanční částky se vrací do rozpočtu. To znamená, že my zafinancujeme nějaký projekt a ta návratnost je do evropského rozpočtu. Například, když se podíváme do středozemní eh, oblast, tak eh, bylo 140 milionů a koncem roku se vrátily rovné částky do rozpočtu. Opět všechna tato čísla mohou být eh, ověřena vaším výborem a myslím si, že i z tohoto hlediska by mohlo být eh, zajímavé podívat se na, jak eh, funguje rozpočet. Co se týče daných záruk společenství, tak bych chtěla připomenout, že ta záruka evropského rozpočtu je pouze v případě operací, kde spadají pod mandát. Je tedy určité procento, malé procento e, projektů, které mají tuto záruku společenství. a Dokonce je to v případě projektů mimo Evropskou unii. Tam velice často přijímáme své vlastní riziko, aniž bychom měli tento, toto, e, toto rozpočtovou záruku. Například v kandidátských zemích e, v roce 2011 a 2013 chceme půjčit eh, miliardy a přitom tedy eh, to brát pouze jako vlastní riziko. Tady máte pouze politické riziko, ale co se týče eh, toho ekonomického a finančního rizika, to přebírá skutečně EIB. A na závěr bych chtěl říct, že z historického hlediska EIB, když vznikl tento garanční fond, tak v podstatě jsme garance poskytli pouze dvakrát. Jednak v 90. letech, když jsme půjčovali bývalé Jugoslávii v celkové částce 115 eh, milionů a nakonec se to navyšlo na 240 milionů, navýšilo se to určité penále a úrokové sazby a potom to byl rok 2004, kdy jsme půjčovali Argentíně ve výši 9 milionů a také tato částka eh, byla splacena. Takže i minulá zkušenost poukazuje na to, že tady nejsou žádné náklady pro evropský rozpočet, když poskytujeme tyto záruky v případě těchto omezených operací. Takže přijde mi, že ta výhoda je v určité e, kombinaci spojení jednak evropského rozpočtu a našich zdrojů v oblasti politické, technické, finanční, ale je důležité, aby to bylo zorganizováno tak, aby e, měl Evropský parlament naprostou důvěru e, v dobré využití těchto prostředků. Děkuji panu prezidentovi Majštatovi. Byl to velice podrobný příspěvek. A nyní bych poprosila pana viceprezidenta EBRD, pana Fischera, o jeho příspěvek, ale zároveň vás prosím, abyste byl poněkud stručnější než pan prezident Majštat. Prosím, máte slovo. I will do my best. Děkuji. Pokusím se být maximálně stručný. Chtěl bych poděkovat za to, že mám možnost zastoupit naší EBRD a mohu zareagovat na prezentovanou studii. Chtěl bych poděkovat autorům za velice zajímavé čtení a za to, že odvedli celkem slušnou práci velice si cením toho, že to nebyla jednosměrná studie. To znamená, že to byla zájemná spolupráce, tedy to znamená, někdy akademici hovoří příliš abstraktně. Bylo dobré, že jste využili té metodiky pohovorů, hovořili jste se zástupci našich bank, komise a jiných institucí, čili to byl velice interaktivní přístup, kterého si nesmírně cením. Studie odráží povědomí Evropského parlamentu a také do jaké míry Evropský parlament připisuje důležitost eh, spolufinancování. Tento nástroj je čím dál tím důležitější a je také důležité, důležitý právě ve vztahu k EIB a EBRD. Studie jasně poukazuje, a já si myslím, že to je to hlavní sdělení, které můžeme vyvodit z této studie, a nyní cituji, že tady je skutečná touha, aby spolufinancování bylo rozšířeno v rámci Evropského společenství a také v rámci EIB a EBRD jako součást procesu naplňování strategie 2020. EBRD si vysoce cení analýzy, která analyzuje naši instituci, kde jste zachytili hlavní prvky našich institucí, našeho podnikatelského modelu. EBRD má schopnost zvážit rizika a zcela jistě spolupracuje se svými partnery v oblasti spolufinancování. Je také pravda, že ta určitá páka, která je používána, je mnohem vyšší v EBRD, než se někdy myslí. A je to pochopitelně dáno i tím, že jednotlivé členské státy mají podíl 63%. A jak bylo požádáno, Eh, ve zprávě. Snažíme se zvýšit naši viditelnost, takže chceme mít eh, zvláštního zástupce, který bude působit eh, v Bruselu, paní Mandy Bays, která sedí po mé levici. Vítáme závěry této zprávy, kdy hovoříte o stále větším konsenzu v oblasti spolufinancování, pouze tři čísla. Snažím se být konkrétní. Od vzniku EBRD Evropská unie poskytla 1,7 miliard euro pro oblast spolufinancování spolu s EBRD a zároveň 478 tisíc milionů euro pro Fond technické spolupráce. To je významná částka, která vytvořila 7 miliard euro eh, projektů, které byly realizovány naší bankou. Tato spolupráce ještě byla posílena tím, že vznikly další tři evropské nástroje a tato studie poukazuje na oblasti, kde můžeme zajistit zlepšení ze strany Evropské unie. Je to zeštíhlení jednotlivých nástrojů, což už probíhá v kontextu Evropské budoucí platformy a také musíme zlepšit eh, práci přímo v bankách. V tuto chvíli pracujeme s Evropskou komisí, abychom zlepšili náš vykazovací systém, což je nesmírně důležitý prvek, jednak z hlediska projektu, ale také poskytování statistik, poskytování eh, dobrých informací a důvěryhodných dat. Také jsme v kontaktu s jednotlivými delegacemi Evropské unie v rámci jednotlivých regionů, čili chceme být více viditelní eh, v terénu, co ovšem nezdělíme, to je to hodnocení, že spolufinancování je nejlepší především pro rozvinuté trhy. Já si myslím, že spolufinancování je zcela určitě snažší v těch tradičních eh, zemích Evropské unie, ale je čím dál tím důležitější a je také více zapotřebí eh, v přechodových zemích, kde právě eh, pečlivé využívání grantů musí zajistit růst, musíme sdílet rizika, zajistit technickou pomoc a právě eh, na těchto trzích potřebujeme sofistikovanější nástroje jako spolufinancování. Co se týče našich vztahů eh, s EIB, tak plně sdílím stanovisko, které sdělil prezident EIB a ve svém příspěvku zdůraznil, že, že Pracujeme nejen na základě tohoto memoranda o vzájemném porozumění, které bylo podepsáno mezi našimi dvěma institucemi a také mezi komisí. Co bereme jako Naprostý základ této spolupráce je každodenní praktická spolupráce nejen z hlediska tedy předsedů, nebo, ale ta konkrétní, konkrétní pomoc. Čili mohl bych dát řadu příkladů naší velice plodné spolupráce, čili ne vzájemná konkurence a překryv činnosti, ale lepší spolupráce v budoucnosti. To bude, myslím, prospěšné pro obě instituce. Další věc, stručně, nebudu zacházet do podrobností, ale je tady jedno doporučení, které bychom měli dále prodiskutovat, které musíme náležitě promyslet, a to je otázka právního hodnocení. Rozšíření pravomocí účetního dvora. Na druhé straně plně podporujeme posílení vykazovacího systému, který vede k větší viditelnosti, transparentnosti a vykazování vůči relevantním evropským orgánům. Ještě jednou děkuji za pozvání a chci poděkovat eh, autorům za jejich práci. Děkuji za pozornost. Ja, vielen Dank. Děkuji vám. Nyní má slovo komise. Je zde pan Tomas. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, děkuji za možnost vystoupit v rámci této diskuse. Chtěl bych také poděkovat poradcům za velice komplexní zprávu. Několik bodů. Generální ředitelství FIN je zodpovědné za řízení jednak rozpočtové odpovědnosti a všech eh, nástrojů spojených s garančním fondem, čili rozpočtová otázka i kontrola jsou adekvátní podle našeho hlediska. Pokud by to nebylo adekvátně nastaveno, tak by to vytvářelo problémy, které by se zhoršovaly. A vzhledem k tomu, že tady máme dobrou rozpočtovou kontrolu, dobrou odpovědnost, tak eh, myslím, že s tímto způsobem můžeme lépe využívat tyto nástroje v budoucnosti. Chtěl bych se zaměřit na aspekty, které se objevily v dané zprávě. Zazněly tady určité otázky ze strany autorů. Co se týče využití finančních nástrojů obecně, řekl bych, že účinnost finančních nástrojů vůči jiným nástrojům závisí především na oblasti politiky. Ne všechny politické oblasti jsou úplně vhodné pro spolufinancování ze strany EIB a EBRD. Některé oblasti jsou lepší a některé méně. Když analyzujeme jednu politickou oblast, tak se snažíme zaměřit na následující. Pokud intervenujete prostřednictvím grantů, tak veřejné intervence mm, vlastně řeší otázku selhání trhu. Pokud se komise rozhodne, že bude používat granty jako nástroj, tak se snaží řešit pouze selhání trhu. Když používáme spolufinancování, tak se komise snaží vytvořit partnery spolu s EIB, EBRD a dalšími finančními institucemi, abychom mohli vyřešit tato selhání. A jak říkal pan prezident Majštat, ten dopad je prostě lepší prostřednictvím těchto finančních nástrojů, protože zapojíme více aktérů, abychom vyřešili konkrétní selhání trhu. Když, jak zcela správně řekli naši poradci, když se podíváme na celou věc, tak je to otázka určité rovnováhy. Někde je lepší mít granty a přímo je kontrolovat, tak v některých případech, v některých politikách máme větší vliv. Tady spolupracujeme s finančními institucemi a také se soukromým sektorem a to je rovnováha, o kterou se musíme snažit. Chtěl bych také říci, že zpráva by měla možná být vzít více eh, v úvahu dynamický rozvoj jednotlivých nástrojů. Je tady celá řada příkladů v oblasti konkurenceschopnosti, eh, inovací, kde jsou dlouholeté zkušenosti s těmito nástroji, tam jsou jasné výsledky, ale jsou tady jiné oblasti, kde využití finančních nástrojů, strukturálních fondů anebo eh, jiných infrastruktur jsou nové. A myslím, že by bylo více na místě říci, tady se zmínil projekt Jeremy, že ta sklenice je z jedné třetiny plná, nejspíš ze dvou třetin prázdná. Čili bych požádal naše poradce, aby se podívali na ty výsledky z dramatického hlediska a ne pouze staticky. Myslím si, že když řešíme otázku transparentnosti a řízení. To jsou otázky, které jsou zcela správně naneseny našimi poradci. Tak abychom mohli postoupit ku předu, tak se musíme poučit z našich dosavadních zkušeností. Musíme se pokusit posílit transparentnost a řízení, když řešíme finanční nástroje. Jsem si jist, že ve vašem výboru jste již hovořili o dalších možných krocích, jak posílit využívání těchto finančních nástrojů. A viděl jsem, že v rámci finančních nařízení se objevuje už konkrétní eh, nařízení, jak využít tyto finanční prostředky v budoucnosti a naše komise připravuje dokumenty, jak využít platformy eh, jednak dluhové a eh, také kapitálové, abychom mohli provést ex ante hodnocení a dopad jednotlivých nástrojů, dále křížové hodnocení nástrojů. Myslím si tady, že řízení a transparentnost, eh, otázky, které jsou v této zprávě, by se měly dívat do budoucnosti. Měly by být lépe promyšleny a Měli by se z tohoto hlediska zaměřit na lepší využívání finančních prostředků. Čili spíše než eh, nedostatky, které byly zjištěny, tak eh, bychom měli využít tento materiál, abychom vyřešili tyto problémy a například zaměřili se eh, na platformy používání jak kapitálu, tak dluhu. Na závěr poznámka, která zazněla také ve zprávě, když stávající finanční nástroje byly vytvořeny v roce 2007 na začátku tohoto finančního rámce, tak v tu dobu jsme se dívali na finanční nástroje, které by pouze nahradily granty. A finanční eh, krize, také krize státních dluhů, vedla k tomu, že EIB, EBRD i e další instituce, především tedy EIB, tady sehrály velkou úlohu nejen z hlediska implementace daných nástrojů tak, jak byly vytvořeny původně, ale také tato instituce poskytla skutečný nebo zajistila skutečný kredit evropské ekonomiky. Myslím si tedy, že Některé politické cíle eh, vznikly v rámci tohoto období, kdy panovala tato krize. Na závěr Evropská komise velice aktivně spolupracuje s EIB. Jak bylo řečeno, musíme všechno schválit, jednotlivé projekty a také EBRD, eh, tam máme aktivní účast 63%, i když tam máme menší zákona práva, ale tyto dvě instituce a všechny další instituce sehrávají velice důležitou úlohu. V některých případech je důležité, že pracujete například s národními institucemi a já také beru v úvahu doporučení této zprávy, že musíme být aktivnější, abychom propagovali eh, evropskou politiku řízením těchto institucí. Děkuji a jsem připraven odpovědět na vaše dotazy. Děkuji vám. Teď jsme obdrželi opravdu celou řadu informací, eh, někdy i odlišné od toho, co jsme zatím slyšeli. Nyní mám seznam řečníků, který je relativně krátký. Lajos Bokroš a potom je Gresle. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Abych eh, ušetřil čas, tak eh, spíš to berete jako úvod, ne, že tedy vás vyzývám, abyste se k tomu vyjádřili. Mně se ta studie líbí, nicméně bych chtěl požádat naše vážené hosty, aby rozšířili působnost a rozsah svých analýz. V další fázi nezáleží pouze na nich, záleží také na nás, zda o to požádáme, ale bych doporučil nám všem, abychom tak učinili. Je to důležitá otázka, musíme analyzovat dopady EIB a EBRD a jejich činnosti v oblasti spolufinancování. Jaký dopad to má na evropský rozpočet? Je to ale velice úzká otázka, upřímně řečeno. Ve v oblasti veřejných politik, jak velice dobře víte, se jasně rozlišuje mezi efektivností a účinností. V případě efektivnosti e, máme na mysli především rychlé, jasné postupy, bezproblémové, čili jak ty postupy dáme dohromady, jak rychle peníze někam převedeme na jiný účet. A co se týče účinnosti, tak eh, zde spíše řešíme otázku dopadu, vlivu toho daného projektu. Bohužel, když řešíme dopadu pro evropský rozpočet, tak tady je eh, určitá věc něco za něco. A já bych eh, nyní požádal o názor autory této studie. Je to zcela zásadní otázka v oblasti veřejných politik eh, pro budoucnost. Někdy, když analyzujeme konkrétní projekt, tak eh, vidíme, že menší riziko pro evropský rozpočet, tak také to znamená menší riziko pro dané země. Pochopitelně řada projektů má státní záruky a v důsledku toho to není tak důležité z hlediska evropských institucí, aby řešili otázku efektivnosti projektu. Když se ale něco nezdaří, tak potom vzniká právní i politický tlak na jednotlivé země, které jsou také zapojeny do projektu, aby částku splatili a tady, tady záleží, jestli ten projekt zbankrotuje nebo ne. V celé řadě zemí, a já jsem eh, to viděl z hlediska Světové banky, když jsem tam působilo po dobu osmi let. Takže, co říkal pan Mejštad, když říkal, že EIB v budoucnosti bude využívat čím dál více projektů, kde nebude státní záruka, že to bude 100% riziko EIB, tak tam eh, tu výhodu vidíme jasně, protože tam bude mnohem nižší riziko pro vládu zemí, kde ten projekt byl realizován, ale bude tady větší riziko pro evropský rozpočet. To je věc, kterou přesně musíme analyzovat. Pokud budeme chtít, aby Evropská EIB se zapojovat do takovýchto projektů, tak bude důležité, aby se zapojila také do zátěžových testů, jaký dopad by to mělo pro evropský rozpočet, pokud by se projekt nezdařil. Požádal bych tedy autory, aby se zaměřili i na tuto otázku, protože pochopitelně řada lidí v našem výboru pro rozpočet a také v Evropském parlamentu by chtěla vidět eh, široké uplatnění moderních finančních nástrojů, ale Není to pouze otázka realokace rizik, ale když používáme tyto eh, finanční prostředky, tak musíme o to více realokovat jednotlivá rizika. Děkuji. A nyní jiné? Prosím. Děkuji. Jedná se o skutečně velice zajímavou studii a je to vlastně první studie která nás uvádí do otázky dosavadního využívání finančních nástrojů. Proto je důležitá. Ale dovolte mi říct si něco k finančnímu nařízení, protože zde tyto nástroje hrají také důležitou roli. Vítám zde pana Majštata i e, zástupce z té druhé banky a Oni nám prezentují nástroje svým způsobem, ale my jsme nyní před dalším krokem a sice rozšíření finančních nástrojů jejich využívání ze strany soukromých bank a v rámci projektu PPP. Takže finanční nařízení už počítá s dalšími kroky a já na to chci upozornit, protože jsme formulovali pozměňovací návrhy. Například jsme řekli, že bychom chtěli vědět více o tom, co se momentálně odehrává a proto bychom rádi dostali pracovní dokument ze strany komise týkající se finančních nástrojů, využívání prostředků, jakých tím bylo eh, dosaženo výsledků a také otázka rizik. Takže si myslím, že to, co tato studie říká o rizicích, je také velice důležité. To, co studie říká o kontrole rozpočtu a o otázce, zda finanční nástroje nám pomáhají plnit naše cíle, to je pro nás velice důležité, protože u nás jde o to, abychom plnili naše politické cíle. Domnívám se, že na otázku finančních nástrojů bychom se měli dívat diferencovaně, protože to není nástroj, který pokryje všechno. Může být zajímavý pro infrastrukturní projekty, pro velké projekty, tam jistě má své oprávnění. A proto by mě zajímalo, zda by nám autoři mohli říci, co momentálně chybí pro řízení těchto projektů z naší strany. To znamená, jak si můžeme udržet kontrolu nad eh, rozpočtem toho, co se momentálně děje. Já si myslím, že už asi více než 50% těch prostředků jde jinými cestami než Evropským parlamentem a že ta tendence spíše stoupá. A potom je tu otázka eurobondů. To je také téma, které bychom měli společně projednat. To znamená, z jakých kritérií musíme vycházet při eurobondech. Také by pro nás bylo důležité se dozvědět od autorů, když bude nějaké follow-up, nějaké pokračování, jaké kroky by nám doporučili. Děkuji. Děkuji. A nyní nevidím přímo na Izabel, jestli se hlásí. Hlásí se, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem bohužel ještě neměla čas předčíst si studii celou, nicméně jsem si vyslechla tyto prezentace a dovolte mi říci toto. Poukazuje se na celou řadu otázek, na otázky nákladů, kontroly, transparentnosti a řízení. A zde očekáváme, že zde bude EIB jistě aktivnější a dodá nám potřebné prvky a také zde máme zprávu paní kolegyně Gresle. A právě pozměňovací návrhy v této zprávě poukazují na to, jak je důležité zjednodušit tento složitý postup. E, vlastně jedno, zda se jedná o evropský rozpočet nebo o způsob organizace a nebo o komplexní způsob fungování evropských bank a e, přiřazování finančních e, prostředků projektům. Eh, všechno je to velice složité. Ty složitosti se objevují všude, i v našem vlastním rozpočtu. Domnívám se, že zde bychom si tedy měli nejprve zamést před vlastním Prahem. K tomu, co říkal pan Bokroš a evropskému rozpočtu a tomu nebezpečí. Ano, to nebezpečí je reálné, pokud eh, členské státy nebudou schopné platit, ale zatím se ten problém v takové míře neobjevil a předseda Evropské centrální banky o tom také hovořil. takže ty evropské dluhopisy 7%. Já si myslím, že to nejsou žádné velké hrozby, které by se k nám blížily, kdyby nějaký členský stát nebyl schopen plnit své závazky. Možná, že teoreticky je to riziko velké, ale v praxi je relativně malé, co se týče jeho dospadu na rozpočet Evropské unie. Vycházím zde tedy pouze z těch prvních dojmů, které mám na základě prezentací studie. Děkuji. Děkuji. Nyní jsme velice dlouho a důkladně projednali toto téma naši dva hosté z oblasti vědy už vyslechli, jaké požadavky na ně ještě klademe, které tato studie zatím splnit nemůže. Valfin, Valfin nyní uzavře naší diskusi a možná nám ukáže také další cestu, další možný postup, jak pokračovat v naší spolupráci a případně ji posílit, prosím. Uh, uh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Myslím, že zazněly dotazy i pro autory této studie. To nebudu zmiňovat, ale chtěl bych pouze zdůraznit tři nebo čtyři věci. První věc, tato studie vyvolává reakce, vyvolává zájem. Neznamená to, že všechna zjištění této studie můžeme podpořit jménem jednotlivých institucí nebo jménem Evropského parlamentu, ale já si myslím, že je to dobrý základ, který eh, rozproudí další diskusy v Evropském parlamentu. A díky tomu nám usnadňujete práci v Evropském parlamentu, také jsme lépe informováni, když máme přijmout rozhodnutí. Tři závěry, které můžeme vyvodit z této studie pro práce v našem výboru. První věc, podporujeme spolufinancování. Dosavadní zkušenost poukazuje, že to byla velice pozitivní věc. Tyto nástroje byly dobře využity, byly zavedeny nové nástroje, především v období ekonomické krize. Zmínili jsme se například o novém nástroji Evropské investiční banky a celková zkušenost je tedy velice pozitivní. Za druhé, je také jasné, že tady je potřeba určitá možnost podívat se na zlepšení stávajících mechanismů. Ve zprávě jsou otázky, které se týkají transparentnosti, viditelnosti, kontroly a tak dále. Jsem rád, že EIB i EBRD jsou ochotny pracovat na těchto otázkách a podle mého názoru tuto věc musíme vzít také v úvahu při následujících diskusích. Za další je tady eh, určitá žádost rozšířit působnost spolufinancování. Jak řekl zástupce komise, musí se to velice pečlivě zvážit, rozhodnout podle jednotlivých politik, ne možná ve všech evropských politikách bychom měli uplatňovat tento typ eh, iniciativ spolufinancování, ale musíme eh, zvážit, jaké jiné nástroje můžeme použít. A když budeme nejen zlepšovat stávající mechanismy, ale uvažovat také o nových nástrojích, tak to je problematika, na kterou se musíme také v budoucnosti zaměřit. Když se bavíme o dalších nástrojích, a s tím bych rád ukončil, musíme vzít v úvahu také úrovně rizik. O tom se zmínil Lajoš. Situace podle mého názoru je trošku odlišná. Není to otázka převedení rizik, z Evropské investiční banky a na státní rizika, které bere ta země příjemce. Bavíme se o evropském rozpočtu. Zde musíme vidět jasně situaci a do této chvíle je téměř nulový risk pro evropský rozpočet. To neznamená, že se nezvyšuje riziko. Může to být zvýšené riziko pro zemi, která přijímá finanční prostředky. Musíme tedy nastavit správnou rovnováhu mezi jednotlivými riziky a musíme rozvíjet nové nástroje. To je zcela jistě věc, na kterou se musíme také zaměřit. Nebudu zacházet do dalších podrobností, protože nemáme příliš mnoho času, ale chtěl bych každopádně moc poděkovat autorům této zprávy, vedoucím představitelům obou institucí, kteří také vyslovili své názory. Budeme dále probírat a rozpracovávat toto téma v našem výboru. Děkuji, přesně tak tomu je. Máme své politické cíle a pro realizaci těchto cílů máme k dispozici různé nástroje a snažíme se rozvíjet, vyvíjet další nástroje. Proto jsme se také velice dlouho zabývali s budoucími inovativními finančními nástroji a rovněž jsme se zabývali s již stávajícími finančními nástroji a myslím si, že v budoucnu se budeme touto tematikou muset zabývat ještě podrobněji a intenzivněji, ale my, my to činíme. A nyní eh, proto, aby EBRD mohla pracovat i nadále, nyní budeme muset schválit jedno stanovisko, je to stanovisko, které se týká upisování dodatečných podílů na kapitálu EBRD. My jsme o tom již velice pozdrobně zde na výboru diskutovali. Měli jsme lhůtu pro pod předkládání pozměňovacích návrhů, která vypršela. Drželi jsme dva pozměňovací návrhy. A proto si myslím, že bychom nyní mohli přímo přistoupit k hlasování, protože diskutovat o tom již podle mého názoru nemusíme. Vycházím z toho, že to vidíš stejně, ano. Obdrželi jsme tedy dva pozměňovací návrhy. Jeden se týkal bodu odůvodnění 5a a další se týkal článku 1. Byly to pozměňující návrhy od Jurgena Kluteho a Miguela Portaše. Je možné, abychom o nich hlasovali en bloc, nebo máme hlasovat jednotlivně en bloc? Nikdo nenamítá. Kdo je tedy pro tyto pozměňovací návrhy? Dva hlasy pro, ne, promiňte, tři hlasy, říká paní předsedající. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? pak tedy máme velkou většinu proti těmto pozměňovacím návrhům. A proto budeme hlasovat o zprávě tak, jak byla předložena. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Nikdo. Takže velkou většinou přijato srdečně blahopřeji. Tímto způsobem jsme uzavřeli tento bod na našem pořadu jednání. Mnohokrát děkuji všem, kteří se zúčastnili posledního kola diskuze. Děkuji našim autorům, děkuji prezidentovi EIB, viceprezidentovi EBRD, děkuji rovněž panu řediteli Ekvinu, rovněž děkuji všem, kteří se dnes dostavili k nám do sálu, pozorně naslouchali či přispěli svým příspěvkem do naší diskuze. Ještě jednou mnohokrát děkuji a nyní se budeme věnovat Lisabonskému balíčku. Rajmene, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu dnes velice stručný, protože podle poslední schůze 13. a 14. dubna, kde jsme již eh, o tom diskutovali, tak od této schůzky v podstatě k ničemu novému nedošlo, o čem bych, bych vás mohl informovat. Chci ještě jednou říci, že 15. a 16 z března jsme měli interní zasedání na základě eh, návrhu naší právní služby. To bylo velice důležité, zejména pro stávající eh, vyjednávání s radou. Zítra se setkám, setkám s maďarským předsednictvím a budeme hovořit o tom, jak vůbec vypadá náš manévrovací prostor pro rozhovory a další vyjednávání tak, abychom to mohli buď uzavřít, nebo abychom dospěli k názoru, že to uzavřít prostě nelze. Stávající interinstitucionální dohoda zůstává v platnosti do doby, než budeme mít novou interinstitucionální dohodu. Samozřejmě to neplatí pro články, které jsou v rozporu se smlouvou. A další věc, samozřejmě zde existuje závazek v tom smyslu, že se budeme muset v určitém časové období zabývat tím, zda chceme udělit náš souhlas či ne. A samozřejmě veškerá vyjednávání na základě článku 312 ostavec 5 smlouvy budou muset probíhat a zde bych chtěl říci, a zde již předjímáme eh, následná vyjednávání, že bylo velice politování, hodné, že rada zcela zjevně dodnes nemá společný zájem na tom dospět k souladu s parlamentem ohledně postupu souhlasu a toho, jak má být v budoucnosti organizován. Or- tedy, aby tam nebyla pouze ta alternativa ano či ne, ale aby na základě formulace, která je ve smlouvě, jsme nalezli cestu, jakým způsobem by měla být náležitě zapojena pozice parlamentu tak, aby potom parlament opravdu na konci celého procesu mohl říci ano či ne. Pak zde máme text ze 27.4., které je jakýmsi schrnutím veškerých postupů. Chtěl bych poukázat na to, protože mi bylo řečeno, že na stránce 3 stola nahoře v prvním odstavci došlo k formulaci, která je nesrozumitelná. Týká se to původních návrhů komise kde chci říct, že opravdu tyto návrhy zejména v sobě obsahaly to, co se dá, týkalo stávající revize finančního plánování, totiž implementaci dosavadní článku 21 a 3 až 23, je to tedy implementace z hlediska rady. Týkalo se to té takzvané contingency rezervy, contingency rezervy. A zde měl být takový malý kvalitativní rozdíl, totiž mělo to být pod 0,03 hrubého národního důchodu. To byla ta hranice pro mobilizaci, samozřejmě s odpovědající většinou v parlamentu. Nad, touto, nad tímto stropem to mělo být modivol, modi, mobilizováno pouze jednohlasně. Co se týče té revize 0, pod 0,03, a to je návrh rady. V tomto případě to musí být zcela vykompenzováno rozpětími z stávajícího finančního rámce. A zde je nutné podotknout, že v minulosti v podobných případech revize jsme nikdy nepřekročili finanční rámec. ale dobře víme, že ta rozpětí jsou čím dál tím těsnější, a to nejenom z teoretického pohledu, ale opravdu i ve skutečnosti. Máme zde něco, co by opravdu mohlo omezovat, zejména s ohledem na budoucnost, eh, možnost takovéto revize. Chci říci, že naše poslední vyjednávání jasně ukázalo, že my jsme ochotni eh, rozumně hovořit s radou, zejména co se týče otázky organizace, a má to být v určitém protokolu, organizace záležitostí, jako je kvalifikovaná většina, jednomyslnost, pak jsou zde určité kompenzační mechaniny pro nástroje pružnosti a další záležitosti, eh, ve kterých eh, se snažíme dospět ke schodě. Nyní jde tedy o to, abychom si vyjasnili, jaké jsou pozice všech stran. Důležité je podívat se na to, jaký manévrovací prostor má předsednictví v radě. Pokud zde žádný manévrovací prostor nebude, také s ohledem na té kompenzace, jak jsem o ní hovořil, v takovém případě bychom se dostali do situace, kdyby se rozpočtový výbor musel rozhodnout, že ehm, ten postup souhlasu ukončí negativně. Já stále ještě doufám, že k tomu nedojde, že se to vydá pozitivní cestou. Koordinátoři a stínoví zpravodaje frakcí se již setkali v rámci posledního desetlání, projednávali to a já bych navrhla, abychom ve smysle již eh, avizované pracovní skupiny v rámci týdne od 22. a 23. května vyjednávali rozpočtový výbor společně s výborem SURE, abychom měli odpovídající schůzi a v rámci této schůze navázali kontakt s maďarským předsednictvím, abychom zjistili, zda jsou zde možnosti přizpůsobení návrhu rady. Je důležité vědět, zda rada je ochotna přistoupit k přizpůsobením či ne je třeba si tedy uvědomit, zda zde máme dostatečné návrhy, tak aby se vůbec ta vyjednávání vyplatila z naší strany, či ne. Pokud ne, nebo v případě, až budeme přesně vědět, jak to tady na radě vypadá, tak bychom si měli vyhradit dostatek klidu na to, abychom zde ve výboru si celou věc dobře promysleli a v klidu učinili naše rozhodnutí. V současné době mm, žádné další informace o aktuální situaci nemám. Děkuji, Reimere. A nyní se přihlásil Jensen. Uh, děkuji. Paní předsedkyně, děkuji za tento dokument, který je velice dobrým přehledem toho, co se stalo, jaká je stávající situace a také váš návrh, které by mohly, věci, které by mohly posílit flexibilitu. Tím se vracíme k naší předešlé pozici, k našemu stanovisku. Naše skupina vás podporuje, přejeme vám zítra hodně štěstí v rámci diskusí, ale také víme, že je to nesmírně obtížné. Budeme muset prokázat, že si stojíme za svým, protože je to velice důležité z hlediska budoucích diskusí v oblasti víceletého finančního rámce, ale také z hlediska rozpočtu 2012. Což jako Takže jenom prosíme, stojte se za svým. Ja, danke an. Aber... Děkuji, Anne. Ale prosím, nehrajte si s ohněm v případě rozpočtu na rok 2012. Gracias, presidenta. Bueno, muy breve porque ya hemos debatido en numerosas ocasiones sobre este tema. Děkuji. My už jsme o tomto tématu hovořili docela často a jak už říkal pan poslanec Böge, tak ještě nemáme první informace o setkání s radou. Chci ale říct si toto. Zítra musíme být, mít jasno o naší pozici a vy jste to také velice jasně vyjádřili. Buď budeme skutečně vyjednávat, dojde ke skutečnému vyjednávání, protože to, co se zatím odehrávalo, tak označit nemůžeme. Rada činila návrhy a názor parlamentu nezohledňovala. My potřebujeme skutečné vyjednávání a jinak, pokud tomu tak nebude, musíme říci, že nesouhlasíme s radou. Pokud bude rada ochotná vyjednávat, tak budeme ochotní vyjednávat i my. Nesmíme ale zapomenout na to, že to, co jsme zatím obdrželi a co zatím Eh, platí, co se týká té hranice 0,03, kvalifikované většiny a pokračování finančního rámce v případě, že nedojdeme ke schodě. To si všechno musíme uvědomit. My už jsme v minulosti učinili návrhy a žádali jsme větší flexibilitu. Musíme se tedy shodnout na tom, že nebudeme vycházet z návrhu rady, ale z toho, co bylo u nás schváleno. Rada má svůj návrh, my máme náš návrh a když nedojde ke skutečnému jednání, musíme říct si jasné ne. Děkuji a nyní Helga Trupl. Děkuji, děkuji Reimere za tvůj výklad. Já bych ráda pohovořila k tématu politických důsledků. Já bych si také přála, aby se eh, rada poněkud posunula ku předu, aby to příští jednání rozpohybovalo věci. Pokud tomu tak nebude, tak doufám, že náš výbor si nenechá vnutit něco, co si nemůže přát a že si budeme stát za tím, co jsme zde zatím společně rozhodli. Domnívám se, že to je to zásadní, abychom v tom měli jasno a aby si ten eh, rozhovor vedl s tímto mandátem, že jsme tedy obchodní jednat, ale i na straně rady musí dojít k určitému eh, politickému pohybu, pokud eh, má být možnost souhlasu z naší strany. Děkuji. Myslím, že všechna tato prohlášení dostatečně vybavila Reimera mandátem. Mně nezbývá než připomenout jednu věc, a sice, že by měly politické skupiny jmenovat stínového zpravodaje pro pracovní skupinu. Zase, že tak neučinili ještě všichni, ale je důležité, aby Reimer věděl, na koho se obrátit, když bude chtít zjistit pozici jednotlivých politických skupin. Dobrá, domnívám se, že tím můžeme tento bod uzavřít. A uvidíme, jak daleko dospějeme tentokrát. Nyní nás čekají dvě stanoviska. Budeme schválit, schvalovat dvě stanoviska týkající se rybolovu. Nevidím zde zpravodaje, ale vidím naši bývalou zpravodajku, která se vždy zabývala rybolovem. Takže Helgo, prosím, převezmeš slovo za kolegu Alfonsi. to musím se přiznat, že na to nejsem připravená, ani nevím, proč zde kolega není. Ale nyní s dopomocí kolegy už, už to půjdem. My si to musíme odsouhlasit. Já se omlouvám. E, žádný problém, my jsme neobdrželi žádný pozměňovací návrh, jenom jsem si myslela, kdyby jsi jakožto bývalá rybářka chtěla k tomu něco říci, takže bys mohla mít slovo. Takže nejprve stanovisko k protokolu se Sejčelemi. Budeme hlasovat. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo. Takže to bylo velkou většinou schváleno. A nyní e, svatý Tomáš a princův ostrov. Kdo je pro toto stanovisko zpravodaje? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže stejnou většinou schváleno. Děkuji vám. A nyní musíme hlasovat o převodu prostředků. To musíme opravdu odhlasovat dnes, protože jinak nestihneme lhůtu 4. května. Na minulém zasedání rozpočtového výboru byl tento bod posunut. Bod týkající se převodu prostředků, a to proto, že byla nedořešena celá řada otázek. Alespoň to mm, říkala tehdy zpravodajka. Bohužel zde dnes nemůže být mezi námi, ale má veškeré informace, které nám zaslala i komise. Domnívám se, že to bylo skutečně v dostatečné množství. Jistě jste si to všichni prohlédli. A ona si to velice důkladně prostudovala a nyní souhlasí s tímto převodem prostředku. A nyní se chci zeptat, zda tento výbor souhlasí také s doporučením zpravodajky. Kdo je pro ten převod prostředků? Děkuji vám. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji. Takže jsme souhlasili s tímto převodem prostředků a můžeme přispět záchraně klimatu v třetích zemích. Nyní se tedy dostáváme k bodu číslo 12. Nyní se tě ovšem jako zpravodajky musím zeptat. Ano, je tam převod prostředku, tak prosím. Ano, děkuji, to. teď už zase vím, čem jde. Je to malý převod. Účetní dvůr nás požádal, abychom souhlasili s AST 7 na ast 8. Tento převod je v rámci nové politiky účetního soudu, týká se bezpečnostní služby, která působí v rámci účetního dvora. Bude to levnější, než kdyby používali externí službu. Z tohoto důvodu si tedy myslím, že je to dobrý nápad, dobrý krok, takže doporučuji, abychom hlasovali pro. Gibt es Wortmeldungen dazu? Se k tomu někdo vyjádřit? Můžeme se připojit k doporučení paní zpravodajky. Kdo ano, prosím, pozdvihněte ruku. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Jeden hlas, jeden poslanec se zdržel. Bylo to tedy velkou většinou schváleno. Bod na do jednání číslo 13 jsme přesunuli, to je politika v oblasti nebovitosti. A další bod eh, bude také přesunut. Wir also zu Inisa und, ähm, Systém evropských škol byl rovněž přesunul, a to ne na příští eh, schůzi, ale na přes příští schůzi. A nyní jsme u agentur ENISA a EMSA. My začneme agenturou ENISA, jak jistě všichni ví. Je to agentura, která má za úkol zajišťovat bezpečnost sítí a informačních technologií. Jde tedy o to, aby eh, sítě a informační technologie u nás v Evropské unii byly bezpečné. Když tehdy byla založena agentura ENISA nařízením, tak v tomto nařízením jsme již zakotvili konec činnosti této agentury. K tomuto konci již došlo. Před dvěma měsíci na plénu jsme prodloužili této agentuře mandát, ale nyní v rámci našeho stanoviska, které musíme vypracovat, se jedná o nový mandát, který bude rovněž udělat podle mého názoru na velice krátkou dobu. V návrhu je obsaženo, aby Enisa pracovala o pět let dále s poněkud pozměněným mandátem. A já bych řekla e, s téměř nepozměněnými finančními prostředky, které bude mít k dispozici. Ale na druhé straně má mít mnohem větší počet pracovníků. Všichni víme, že vždy, když hovoříme o agenturách a o smyslu, či ne, v smysluplnosti či nesmysluplnosti toho, jakým způsobem se zvolilo sídlo agentury, tak v takovéto diskuzi jsme vždy, jakožto odstrašující příklad, volili agenturu ENISA. Je to eh, sídlí v Heraklionu, což je místo, které není zrovna moc dobře dopravně dostupné. Takže to je opravdu takový příklad toho, jakým způsobem by se nemělo vybírat sídlo agentury. Například pokud je, vědci jsou přizváni, aby spolupracovali s Enisou, když takovýto vědci potřebují celý týden na to, aby se dostavili a opět odcestovali, tak si myslím, že to opravdu není vhodně zvolené sídlo. Věci samozřejmě poskytují své expertizy, ale je to obtížné a proto Enisa přistoupila k následujícímu kroku, a totiž, že bude mít jakousi vedlejší filiálku v Aténách, zejména pro případ, kdy organizuje mezinárodní konference. Nyní je stále ovšem otevřená otázka, Pokud tedy hovoříme o novém mandátu pro Enisu, o novém právním základu, otevřená otázka toho, zda bychom to neměli propojit s otázkou vyřešení sídla této agentury tak, aby to sídlo se nacházelo někde jinde, než se nachází do posud. To samozřejmě nemusí být podrobně zmíněno v naší zprávě, já jsem to pouze zmínila, protože samozřejmě ve výboru ITRE, kde je zpravodajem Charles Chichester, a to je někdo, kdo i v minulých letech se velice intenzivně zabýval tématem agentur a který se rovněž zabývá této, touto otázkou i ve své zprávě, Já bych chtěla podotknout, že my se máme věnovat pouze rozpočtovým otázkám a v mém návrhu samozřejmě budou obsaženy pouze pozměňovací návrhy, které se týkají rozpočtu. Na druhou stranu bych ráda položila otázku komisi. Komise je toho názoru, že tři a půl osoby na komisi, na útvar, v útvar komise, pracují pouze na tom, aby komise spolupracovala s Enisou a toto ročně stojí asi půl milionu eur. Proto bych se chtěla zeptat, jak to nyní vypadá na komisi, jak to komise nyní zajišťuje tuto práci? Zdá se, že v současné době na tuto práci stačí jedna osoba. A proto se chci zeptat, zda je opravdu nezbytně nutné z hlediska praxe, aby tímto úkolem byly pověřeni tři a půl pracovníci na komisi. Co budou tyto osoby přesně dělat? Jakou práci budou vykonávat? Pro mě je velice důležité tyto otázky položit, protože to jsou ve skutečnosti i otázky rozpočtové. Samozřejmě nelze vyřešit tyto otázky pomocí právního základu pro Enisu, ale i přesto pociťuji, že je nutné tyto otázky položit. Myslím si, že vše ostatní, co zmiňujeme a co spadá do naší takzvané rozpočtové úlohy, Vše toto ostatní v podstatě my zde mezi námi již nemusíme zmiňovat, protože o tom není třeba diskutovat. Na tom vše všichni shodneme. Některé věci, které jsme již prodiskutovali a na kterých jsme se dohodli již v rámci interinstitucionální pracovní skupiny, tím mám na mysli, že se na tom dohodl společně parlament s komisí a s radou, Některé tyto záležitosti e, tam rovněž budou zahrnuty, nebo již jsou zahrnuty. Ale myslím si, že o tom již opravdu není třeba diskutovat, protože to není nic sporného. To bylo tedy k Enise. U MC e, je situace poněkud odlišná ale jde tam rovněž o to, že mají být úkoly této agentury, agentury EMSA, rozšířeny. A možná by bylo dobré i v tomto kontextu položit otázky komisi. Pan Jensen, prosím. Děkuji mnohokrát. Souhlasím s postupem, který si přijala to v zásadě pozněvací Návrh, který chceš předložit, se týká zprávy a řízení a dalších otázek, tak jak to bylo dohodnuto v pracovní skupině mezi institucionální pracovní skupině o agenturách. Tam jsme získali, nebo musíme vědět, eh, zda budeme mít většinu. A co se týče Enisy, souhlasím s tím, co bylo řečeno, především co se týče místa působení. Skutečně Heraklion není ideální místo. Je to dokonce mimo ještě to město, v přírodě. ENISA, tato agentura, byla vytvořena, aby poskytla služby za poplatky. Měla by mít tady určitou soukromou složku, kdy bude požadovat platbu za své služby. Ale Dochází skutečně k tomu? Je Enisa schopna vydělávat peníze? A částečně financovat eh, svoji vlastní činnost? Já. Ah, eh, Děkuji. V první řadě bych chtěl říci, že plně podporuji pozměňovací návrh, který chceš přeložit, Ještě poznámku a chci zasadit Enisu do širšího kontextu. Je to oblast, ve které působí. Má to být evropský nástroj, aby zvyšoval bezpečnost eh, v oblasti informačních technologií. Já si myslím, že v Evropské unii je tato oblast eh, podhodnocená a také je to velice dynamická oblast. Ať už děláme cokoliv, tak se nám nedaří být stejně tak rychlý jako vývoj situace. Po dvou letech nejrůznějších eh, diskusí, eh, debat, minulý měsíc jsem slyšel paní komisařku Nelly Cruz, která říkala, že vytvoří Evropská unie určitou strategii v oblasti kybernetické bezpečnosti. Což je důležité, protože kybernetická bezpečnost je prioritou bilaterálních jednání mezi Evropskou unii a USA. Doufám, že nebude trvat další dva, tři roky, než se nám podaří naplnit eh, tuto strategii tak, jak bylo ohlášeno. Je důležité, aby Evropská komise začala okamžitě pracovat na kybernetické bezpečnosti a pak uvidíme, jakou úlohu v tom bude sehrávat ENISA. Já si myslím, že všichni jsou spokojeni s tím, jak EDISA funguje nyní, nicméně Evropská unie skutečně pokulhává e, za kybernetickou bezpečností. Měli bychom udělat spoustu věcí, v tuto chvíli je to sektorová agentura a potřebujeme agenturu, která by naopak koordinovala jednotlivé kroky. ENISA v rámci svého působení takto fungovat nemůže. Pracují tam vynikající odborníci, pan profesor Heinbrech je skvělým odborníkem, nicméně mandát eh, a také to dočasné působení Enisy, ten dočasný mandát, nejsem si úplně jist, jestli takovýmto způsobem můžeme zajistit skutečnou kybernetickou bezpečnost v Evropské unii. Ano, děkuji. To je zásadní věc. Můžeme to tady diskutovat, ale nemůžeme to naformulovat do pozměňovacích návrhů, to musí udělat výbor ITRE. Nicméně, přesto se domnívám, a já už jsem to spochybnila sama, že to má být na pět let a po třech letech má dojít k evaluaci. Přece jen všichni víme, jak to tady bývá s časem. Já si myslím, že to je příliš krátké. Pět let, no, to je příliš krátká doba na to, aby se to všechno stihlo zpracovat. Samozřejmě není to agentura nová, už existuje, všichni odborníci tam jsou, takže už tam není ta fáze náběhu, ale po třech letech provést evaluaci a my se potom podíváme na její výsledky a co bude potom po těch pěti letech, tak to zase Eh, tak jako trochu hopem prodloužíme na další období nebo ne. On je to takový trochu život z ruky do huby, jak se říká. Je to taková spontánní akce. A na druhou stranu možná, že dojde zase k nějaké změně, až komisařka Nelly Cruz mm, představí svoji akční plán pro kybernetickou bezpečnost, pak možná budeme vědět více. Pane Prese, můžete nám zodpovědět naše otázky, které zde zazněly? Děkuji, paní předsedkyně. Jenom se pokusím odpovědět na některé dotazy. Nový mandát pro agenturu se stává především z toho, aby tato agentura poskytla pomoc případě politického regulačního vývoje. To je hlavní úkol. Ale zároveň má také zajistit ochranu před piráctvím, prosazování práva v jednotlivých členských státech v této oblasti. To jsou tedy hlavní činnosti, ze kterých má mít také určitý profit. Co se týče sídla a co poté, až vyprší ta doložka o ukončení činnosti, To by se mělo řešit v rámci interinstitucionální pracovní skupiny, která se zabývá fungováním agentur, protože musíme vytvořit společná pravidla pro řešení těchto otázek. Na závěr vaše konkrétní otázka jaké konkrétní úkoly řeší komise se zástupci této agentury. Chtěl bych říci, že je zapotřebí zajistit určitý dohled nad agenturou. V radě, řídící radě je zástupce komise a ze strany komise tento týden chceme odeslat eh, seznam konkrétních eh, činností, které provádí tato agentura, to odešeme vašemu výboru. Děkuji. Já i... Ano. Je tu někdo, kdo je odborníkem na Enisu? Se nyní přihlásil a chce něco říci, tak prosím. Děkuji. Chtěl bych jenom doplnit, odpověď kolegy. Chtěl bych vysvětlit. Jistě. Ano, jmenuji se Roger Holland a jsem z generálního ředitelství informační společnosti a jsem také zastupcem agentury ENISA. A podobně jako jiné agentury, tak tady máte pouze jednoho styčného důstojníka nebo takového pracovníka, Ten zbytek jsou zástupci komise, kteří pracují ve stejné oblasti jako Enise, což je dva a půl člověka. Je to naše společná práce a je to úvazek dva a půl člověka. Takže co se týče kybernetické ochrany, Potřebujeme intenzivní diskuse, pracujeme na těchto tématech, také v oblasti dohledu nad ENISou musíme vypracovat pracovní program. Máme tedy nejrůznější semináře, pochopitelně to trvá určitou dobu, než se vše připraví. Týká se to činností a finančních aspektů agentury, finanční dohledem nad eh, agenturou, tam tady padlo to číslo 3,5 člověka. Ja, vielen Dank. Děkuji za toto vysvětlení a nyní Lašlo Šojan. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jako obvykle EPP sleduje zpravodaje v této oblasti, ale musím si, že když jsem si vyslechl poznámky, tak plně chápu všechny, kteří jsou naprosto pesimističtí a skeptičtí, co se týče fungování podobných agentur. Máme spíše více dotazů než odpovědí. Mám z toho velice špatný pocit. Nezlobte se. Já, das ist, um, die... Ano. Enisa, to není zrovna nevím teď, jak to formulovat, není to možná úplně nejpříkladnější vzor organizace pro dobrou eh, práci, ano, bohužel, ale celé souvislosti tam bohužel nejsou tak dobré pro Enisu. Ale nicméně já to chápu. Takže přejdeme na agenturu EMSA, což je jednodušší záležitost. Je to naše Evropská agentura pro námořní bezpečnost. A diskuse ve výboru pro dopravu vedla k tomu, že agentura EMSA má získat více pracovních úkolů a proto se mění základní nařízení. A z tohoto důvodu se musíme samozřejmě vyjádřit k této záležitosti i my. Je to vlastně to tež, co jsem už říkala k agentuře ENISA. My podáváme eh, pozměňovací návrhy z hlediska rozpočtu, které předkládám já. Ale potřebuji něco vědět od eh, komise. Už jsem se ptala ve výboru pro dopravu komise, ptala jsem se agentury EMSA, ale ještě jsem neobdržela odpověď. Jde o toto. Komise navrhuje, že šest osob z personálu má být přeškoleno pro nové úkoly. Ale my všichni víme z našich každoročních jednání o rozpočtu, že u agentur, co se týče vlastních zaměstnanců, jich tam mají relativně málo. Takže já si kladu otázku, jak to má v praxi fungovat. Jak už jsem říkala, výbor pro dopravu mi na tuto otázku nebyl schopen odpovědět. Kromě toho, že říkali, no, my o tom ještě jednáme. Nebo to ještě dojednáme. Možná, že vy byste měli návrh, jak Eh, se má objevit těch eh, šest osob prostřednictvím tzv. redeploymentu, protože není tomu tak, že oni by tam seděli a neměli co dělat. Děkuji, paní předsedkyně. Odpověď bude stručná. Odpovědnost za řízení lidských administrativních zdrojů je pochopitelně v rukou ředitel agentury. Agentura je součástí institucí Evropské unie, také orgánů Evropské unie a chce maximálně využít prostředků, které jsou k dispozici, co se týče lidských zdrojů. Takže přemístění pracovníků je něco, co komise dělá už léta. A také to bylo v návrhu rozpočtu na rok 2020. 12, kde se snaží přemístit určité pracovníky a znamená to, že chceme efektivněji organizovat naše zdroje, aby lépe fungovaly naše organizace. Konkrétně bude na ředitele agentury, aby vám na to odpověděl. Děkuji. Ano, zdá se, že dosud toho nebyl schopen, ale uvidíme. Není pan kolega. Ano, musíme se podívat na tu otázku přemístění také z hlediska budoucího fungování této agentury. Víte, že se stanoví podmínky a tyto podmínky uvádějí právě možnost přemístění pracovníků, což předchází k náboru a také navýšení činnosti. Také postupně má provádět tato agentura e, integrovanou námořní politiku. Na začátku tedy vznikl určitý kádr a je důležité, abychom měli dostatek pracovníků, kteří se budou zabývat tou budoucí agendou. Nesouhlasím s lidmi, kteří takto pronásledují jednotlivé agentury. Že nemáme dostatek zdrojů v rámci Evropské unie, Evropského parlamentu, aby prováděli takovéto politiky, protože nesmíme takto zabít něco, co je kvalitní. Ehm, ano, to mohu zcela podpořit, o tom jsem také naprosto přesvědčena. A musím k tomu ještě podotknout, že agentury máme vždy pouze v tom případě, kdy komise není v podstatě schopna sama vykonávat služby, které by vykonávat měla. To je jasná věc. Stojí to v každém posouzení dopadu eh, v případě, kdy komise nás konzultuje v při zřizování agentury. Otázka je ovšem, pokud již máme agenturu, jakým způsobem potom komise s takovou konkrétní agenturou zachází. Nemám pocit, že by to bylo vždy zcela nespravedlivé, ale mám pocit, že občas to trochu postrádá logiku. Například zde máme požadavek pana komisaře Levandovského, který vznesl tento rok eh, a který jde v tom smyslu, abychom v příštím roce měli nulové navýšení personálu agentur. Co to ovšem znamená? Nulové navýšení v rámci eh, běžných míst. Uvědomte si, že tam máme eh, pracovníky, které mají smlouvu na dohodu určitou. Je toto opravdu smyslem celé věci? Podle mě ne. Tuto diskuzi ovšem podvedeme 9. května s odpovědným komisařem, s komisařem po administrativní záležitosti na výboru SURE. Ovšem otázka opravdu zůstává. Jakým způsobem se tedy nyní postavíme k tomu přeškolení pracovníků, k tomu redeploymentu a jak ta agentura to zvládne? Máme Dobře víme, jak vypadá návrh rozpočtu na tento rok komise. Pan Preza zde bohužel je jakožto jediný, jakožto eh, z komise, jakožto ředitel a musí to opět poslouchat. Komise zcela zanedbává to, co my požadujeme. Například, aby tam zůstaly. Die auch ähm, auf Gebühren angewiesen sind Nein, sie tun's. Eh, u agentur, které jsou odkázány na poplatky, aby to tam opravdu zůstalo. Na druhé straně musím říci, že oni nejsou zároveň ochotni tam zřizovat dodatečné rozpočty. Chci říci, že tento rozpočet od roku 2004 se stará o to, aby agentury v rámci rozpočtového procesu nebyli, neměli takové zacházení, že se s každou zachází jinak. Aby nebylo možné, že si agentury neustále navyšují počet pracovníků. My jsme vždy říkali, že pokud je třeba více pracovníků, potřebujeme k tomu zcela řádně provedený dodatečný opravný rozpočet. My to tak děláme, ale komise není ochotna zahájit proces dodatečného opravného rozpočtu. Znovu dnes například jsem si vyslechla stížnost, která se týkala, i když je to zcela nerelevantní pro náš rozpočet, protože se to ty nové dodatečná místa se financují právě vlastními eh, prostředky agentur, které si vydělávají tím, že poskytují služby spoplatněné. Ptám se tedy, je to v pořádku? Já si myslím, že ne. A proto by bylo dobré si zásadně zvážit, zda bychom neměli změnit náš vlastní přístup. zda by tedy agentury neměly mít nějaký speciální rozpočtový proces, zda by namísto toho, aby to šlo vše řádným rozpočtovým procesem, tak jako mu tomu, jak tomu bylo v minulosti. Myslím si, že nám všem je nyní jasné, o co jde. Všem děkuji a chci pouze připomenout, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je pro obě dvě stanoviska 16. května 15 června potom budeme zde na výboru o těch stanoviscích hlasovat. Takže ještě jednou do 16. 5. lze předkládat pozměňovací návrhy a ta lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší v poledne, tedy ve 12 hodin 16. 5. Genau. Nezapomeňte na to, že se všichni znovu uvidíme ve čtvrtek. Naschledanou a přeji vám krásný večer. A ty jsi v Palermu, ano. Ah, das ist am, am, am, im, das ist am Mittwoch, Agentur. Ah, da bist du auch schon weg. Ja, okay. Ja.